Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting. Dobré odpoledne, kolegové. Zahájíme odpolední schůzi. Mám pro vás několik sdělení. Na koordinátorech jsme se rozhodli použít eh, nový postup stanoviska prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Jde o víceletý plán pro malé eh, pelagické populace ryb a pro jejich eh, rybolov. Takže zkrátka eh, bude možné předkládat pozměňovací návrhy a ty předložené pozměňovací návrhy pak budou v Envy hlasovány. Přijaté pozměňovací návrhy pak eh, budou předány předsedkyní, tedy mnou, výboru PECH jménem našeho výboru. Takže tolik ve stručnosti ten postup. Termín pro pozměňovací návrhy je 23. června v 11 hodin dopoledne. Druhé sdělení. Chci vás upozornit na společnou akci o udržitelných cílech rozvoje 7. června odpoledne. Je to společná akce s výborem DB A je to pořádáno eh, společně s organizací eh, UN SDG Advocates – a spolupředsedat tomu bude norská eh, premiérka Erna Solberg. Úvodní projev eh, přednese předseda Tajány a pak proběhnou dva panely, kde budou přítomni eh, profesor Muhammad Yunus, Jeffrey Sachs, Alá Morabit a Paul Polman. Věřím, že mnoho z vás se tam také přijde podívat. Ve složce eh, dnes máte rovněž zprávu delegace Envy. Eh, byla to návštěva agentury ECDC ve Stockholmu 20. 21. února. Eh, co se týče tlumočení, máme dnes 20 jazyků. Jako obvykle složku máte k dispozici elektronicky a schůze bude přenášena na internetu. Pak, pokud do konce schůze nebudou námitky, budou považovány za přijaté zápisy z 13. března. A teď náš první host pro dnešní odpoledne je zpravodaj pro rozpočet, pan Siegfried Morešan, který byl jmenován zpravodajem pro všeobecný rozpočet na rok 2018. A on připravuje rozpočet pod heslem Rozpočet pro růst, pracovní místa a bezpečnost. Co se týká eh, rozpočtové procedury v našem výboru, tak jak to potvrdili koordinátoři příspěvek Envy eh, ohledně mandátu pro rozpočet, mandátu pro trialog, tak to bude letos v podobě dopisu Envy eh, rozeslal zhruba 40 návrhů pilotních projektů a přípravných akcí pro předběžné hodnocení Evropskou komisí a zvážení návrhu eh, stanoviska proběhne v Envy 10. července. Hlasování v rozpočtovém výboru bude 31. srpna dopoledne. A začnu rovnou tím, že dám slovo panu zpravodaji, panu Murešanovi. Děkuji. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Děkuji, že jsem mezi vás dnes mohl přijít. Přišel jsem v podstatě ze dvou důvodů. Za prvé, představit vám ideje hlavních politických priorit pro rozpočet Unie na příští rok, tak jak jsme to přijali ve zprávě ohledně eh, směrnic pro rozpočet příštího roku, kterou jsme přijali velkou většinou v březnu na plenárce. A za druhé, a to je důležitější, jsem přišel, abych si vyslechl priority vašeho výboru pro rozpočet Unie na příští rok, abych v celém eh, rozpočtovém řízení věděl, co je pro vás důležité. Jak řekla paní předsedkyně, ty dvě hlavní priority, které jsem předložil pro rozpočet Unie na příští rok, jsou za prvé růst a pracovní místa a za druhé eh, bezpečnost občanů. Jednám tak proto, že mám pocit, že to je přesně to, co po nás občané EU chtějí, to znamená práci, růst a bezpečnost. A teď, jak toho dosáhneme? Co se týká agendy růstu a pracovních míst, jsem přesvědčen, že potřebujeme silnou ekonomiku, která bude konkurenceschopná, důvěryhodná v očích investorů, tak, aby investoři do té ekonomiky investovali. Jsem přesvědčen, že pracovní místa vytváří zejména soukromý sektor a že naše práce veřejně zvolených e, úředníků je dát k dispozici soukromému sektoru, malým a středním podnikům zejména, takový rámec, kterému mohou důvěřovat a do jakého mohou investovat. Proto chci, abychom zdůraznili infrastrukturu, inovace, malé a střední podniku, malé a střední podniky, e, řešení otázky nezaměstnanosti mladých, podpora pak podporu podnikatelů, zejména mladých podnikatelů, protože to činí ekonomiku silnou. Programy, které bych rád, abychom prosadili v rozpočtu eh, Unie na příští rok, jsou Horizon 2020, nástroje pro, pro, pro propojení Evropy, COSME pro malé a střední podniky, také program Erasmus, protože Erasmus není pouze výměný program studentů. Eh, máme výzkum, eh, který ukazuje, že když nějaký zaměstnavatel dá práci mladým lidem, váží si zejména eh, jaksi mezinárodních zkušeností. Více než 60% zaměstnavatelů vnímá zahraniční zkušenosti jako významný přínos pro mladé lidi, když hledají práci. To znamená, program Erasmus může mladým lidem umožnit začít lepší život. A pak samozřejmě také iniciativu pro nezaměstnanost mladých, eh, kde jsem připraven tuto iniciativu dále zlepšovat, pokud po třech letech fungování dojdeme k závěru, že ano, potřebujeme zde utrácet peníze, protože nezaměstnanost mladých je stále problém, ale třeba máme už nějakou představu, jak tu iniciativu pro lepší zaměstnanost mladých podpořit. Dále, co se týká bezpečnosti, jak víte, v kapitole 3 a v kapitole 4 jsou zdroje velice omezené protože jsme museli lecos vynaložit na uprchlickou krizi v posledních dvou letech. A zde je tedy zásadní otázka to, jak můžeme dosáhnout něčeho s tím velice omezeným rozpočtem, jaký máme k dispozici. Já jsem přesvědčen, že zaprvé musíme posílit agentury Unie, kterou, které jsou odpovědné za justici a e, záležitosti vnitra, to znamená Frontex, Europol, Eurojust, EASO, Musíme je posílit, musíme jim dát k dispozici více pracovníků, pokud to bude nutné. Je potřeba, aby tyto agentury lépe spolupracovaly, využívaly synergie, aby mezi nimi lépe proudily informace, co se týká osob, které jsou podezřelé z terorismu, eh, podezřelé z eh, překupnictví zbraní, drog nebo lidí, abychom lépe chránili vnější hranice. Rovněž podporuji přípravné kroky představené Evropskou komisí v oblasti obrany protože jsem přesvědčen, že bychom měli přestat utrácet 28krát v členských státech EU peníze na výzkum v oblasti obrany. Místo toho bychom, myslím, měli utratit jednou na úrovni evropské a pak bychom měli sdílet výsledky, protože jsme partnerské státy v rámci EU. Takže chci podpořit přípravnou akci komise v této oblasti obrany a samozřejmě bezpečnost uvnitř EU znamená také, že potřebujeme sledovat naše, okamž- naše těsné sousedství a proto tedy jak ten východní rozměr, tak ten jižní rozměr sousedství, budou prioritou eh, rozpočtu Unie na příští rok, protože na východě eh, vidíme stále aktivnější Ruskou federaci a z jižního sousedství z Afriky a ze středního východu k nám přichází všechny ty migrační tlaky, takže potřeba i tam eh, být připraveni a bojovat s příčinami migrace, protože každé euro utracené v tom daném regionu je utracené velice dobře, protože je daleko levnější Eh, nějakým způsobem řešit nebo podporovat ty lidi, kteří mají nějaké potřeby v daném regionu, než kolik to stojí, když eh, ty lidi podporujeme, až když už přijdou sem. Eh, je to nejen levnější, je to také politicky preferabilnější nechat ty lidi tam v tom regionu, než je přivádět do Evropy, je to také bezpečnější. Tolik tedy k těm dvěma hlavním prioritám. Musím říci, že má zpráva ohledně těch hlavních liní rozpočtu jasně říká, že je potřeba mluvit také o změně klimatu a mluvím tam také o tom, že bychom se měli snažit naplnit naše dlouhodobé cíle v tom smyslu například, že 20% rozpočtu dáme na boj se změnami klimatu v rámci víceletého finančního rámce. Musíme také podporovat programy jako LIFE, které musí dostat náležité množství rozpo, eh, rozpočtových prostředků v příštím roce a to samé samozřejmě také platí pro veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Co se týká agentur Unie, které spadají do vašeho pole působnosti, bez ohledu na to, zda jsou hlavně financovány z rozpočtu EU, jako je třeba v případě Agentury pro bezpečnost potravin a nebo Evropského centra pro prevenci a kontrolu chorob, nebo zda to jsou agentury poplatkové, například jako agentura pro léčiva, agentura pro životní prostředí nebo agentura pro chemikálie. Evropský rozpočet eh, musí hrát svou roli, takže musíme zajistit, že v rozpočtu Unie na příští rok budou dostatečné alokované prostředky i pro tyto agentury, aby mohly plnit svou roli. Jak víte, měli jsme celkový cíl Eh, snížit početní stavy ve všech agenturách eh, v Unii eh, o 5% v minulosti. Agentury, které spadají do vašeho pole působnosti, tento úkol plní, takže na, tomto, na této frontě je všechno v pořádku a proto do budoucna podporuji jaksi postup více šitý na míru, což by znamenalo, že v minulosti všechny agentury musely seškrtat početní stavy o 5%, ale pak jsme si uvědomili, že když nastoupila migrace, a uprchlická krize, museli jsme navýšit počet zaměstnanců Frontexu, byť Frontex měl závazek v minulosti snížit početní stavy. Takže já chci říct to, že podporuji, abychom do budoucna se posunuli směrem jaksi k postupu více šitému na míru podle jednotlivých agentur, a kde jsou lidé zapotřebí, tam je potřeba navyšovat početní stavy, kde je možné eh, početní stavy snižovat, eh, je nutné to také dělat. Jak víte, eh, tato agentura, ta agentura ECDC je v Londýně, budou se muset přestěhovat z Velké Británie, poté co Británie opustí EU. V rozpočtovém výboru jsme toho názoru, že náklady tohoto přesunu by neměly být hrazeny z rozpočtu EU, protože to nebyla naše volba, aby Británie odešla z EU ale samozřejmě toto není otázka roku 2018, protože v roce 2018 Velká Británie bude stále členem Evropské unie s plnými právy a e, povinnostmi, které to sebou přináší, takže ta agentura bude moci dále fungovat ve Velké Británii. Nicméně e, ta relokace té agentury je samozřejmě něco, čím se budeme muset do budoucna zabývat a budeme se na to muset připravit dostatečně dopředu. Paní předsedkyně, vy jste také zmínila ty pilotní projekty a přípravné akce předložené výborem Envy. Jak víte, eh, já jako všeobecný zpravodaj pro celý rozpočet mám eh, snadný život, pokud eh, ostatní výbory nepředloží příliš mnoho pilotních projektů nebo přípravných akcí. Já jsem všechny podporoval, aby jich předkládali co nejvíce. Mě to stěžuje život, protože si budu muset vybrat, ale v dobré víře jsem přesvědčen, že čím více eh, těchto projektů předložíte, tím kvalitnější pak můžeme ve finále vybrat. Jak říkala paní předsedkyně, výbor Envy předložil pilotní projekty eh, a přípravné akce společně s rozpočtovým výborem. My jsme to celé centralizovali a já to teď eh, posílám Evropské komisi pro předběžné hodnocení, přičemž budeme schopni financovat projekty, které dostanou od komise známku A, ale pravděpodobně se nám podaří také financovat pilotní projekty, které dostanou od od komise známku B. Ovšem, eh, projekty, které dostanou známku C a horší, už financovat nebudeme moci. Eh, co, k čemuž v minulých letech také docházelo. Nicméně já se na vaše projekty těším, protože vím, že výbor NV je jeden z výborů, kde je těch projektů vždy hodně a jsou velice zajímavé. Tolik z mé strany, vážení kolegové, paní předsedkyně, Rád bych, aby má přítomnost zde dnes byla začátkem naší spolupráce pro tento rok, a to v tom smyslu, že Evropská komise na konci května připraví první návrh rozpočtu a já se budu těšit na vaše stanovisko na jeho základě. Jak říkala paní předsedkyně, budete posílat své stanovisko formou dopisu ale samozřejmě také v průběhu vyjednávání na podzim bych si velice cenil toho, zda byste za prvé zůstali v kontaktu se mnou a za druhé, pokud byste mi mohli říkat na základě pozorování přímo v terénu, které jsou ty programy, které jsou ty projekty, na které bych se měl zvlášť zaměřit, abych zajistil, že dostanou dost peněz v rozpočtu EU na příští rok. Takže to je už opravdu vše. Děkuji vám mnohokrát a velice se těším na výměnu názoru a na práci, kterou spolu letos odvedeme. Děkuji vám, pane Murešane. Já jsem zpravodajka eh, pro eh, tento rozpočet a proto řeknu pár slov na úvod. Ano, vy jste se dotkl některých témat, která také leží na srdci nám, ale opět bych chtěla zdůraznit, že je nutné mít dostat tečné částky na aktivity spojené s bojem proti změnám klimatu, boj za biodiverzitu jako program LIFE a další, anebo jako je mechanismus eh, civilní ochrany v EU. Také jste zmínil, zdali za náš výbor bychom chtěli zdůraznit, eh, že nám vadí ty limitace v rozpočtu, které se týkají decentralizovaných agentur. A já bych chtěla se na to podívat z jednoho úhlu. Například, když si vezmeme agenturu pro životní prostředí, tak v nedávných letech jsme tam mm, jsme eh, přijímali a přijímali regulace, eh, které ta agentura musí aplikovat, ale pořád tam aplikujeme těch 5% eh, redukce, takže chceme více práce pokud možno ve větší kvalitě, ale omezujeme rozpočet. Takže zde musíme se snažit tedy spíše pomoci této agentuře lepším rozpočtem. Dále máme další agentury, jako například bezpečnost potravin. To je důležité pro zdraví občanů samozřejmě a asi i zde budeme muset zvážit ty rozpočtové možnosti a Eh, regulaci, která zde eh, pro ně platí. A, mm, takže skutečně mít kvalitní eh, studie, experty, mm, aby mohli skutečně řádně analyzovat ty různé látky, které jsou nebezpečné ve výrobcích a potom agentura pro léky jak jste řekl, tady opět jsme zneklidněni, protože chceme, aby eh, fungovala naplno mm, a to stále. A zde vidíme takový rozpor mezi kvalitou a fungováním agentury vzhledem k tomu, že se přesune teď eh, ze Spojeného království do jiného členského státu. Ale pokud říkáte, že rozpočet na přestěhování té agentury, že by to eh, ne, nemělo zatížit evropský rozpočet, protože to není naše vina, ale musíme přece mít záložní plán, <laughs> protože eh, eh, to vypadá spíš jako takové dohadování se Spojeným královstvím, kdo bude za co platit, takže to by mohlo dopadnout na fungování agentury. Také nás zneklidňuje i ten, ta nájemní smlouva, této agentury a její ustanovení. To není příliš jaksi povzbudivé i pro účely stěhování přesunu agentury. Takže to jsou moje poznámky a velice ráda bych teď vyzvala případně další kolegy, stínové zpravody nebo další členové, členy, zdali chtějí eh, se eh, zmínit o některých tématech. Začneme s SAD panem Pochem. Děkuji. Já, paní předsedkyně, sdílím váš názor ohledně těch aspektů, které jste zmínila. Jenom chci zdůraznit jeden úhel pohledu, který nezmínil pan Marešan a já souhlasím s ním, ale eh, Eh, lidi v Evropě zajímá jí mm, práce, zajímá práce, mm, bezpečnost, růst, mm, bezpečnost možná z ní spíše jako obrana armáda, ale eh, oni chtějí mít jistotu, spíše bezpečnost, jistotu. A z našeho pohledu, pohledu našeho výboru z Volta bych zmínil tři věci. Za prvé, když hovoříme o životním prostředí, zmírňování dopadů změn klimatu. Já nevím, jak, v jaké míře toto je reflektováno ve vašem návrhu. Potřebujeme mít strategii, potřebujeme opatření, předběžná opatření a tak dále a tak dále. To je důležité, protože pokud nebudeme připraveni, no tak těžko budeme reagovat, až ty problémy vzniknou. A ty vzniknou, to vám mohu říci, v roce 2011, myslím. Ano, nějak tak. Jsem byl stínovým zpravodajem pro Bílou knihu Eh, která se týkala změn klimatu, jak se přizpůsobit, ale od té doby se moc neudělalo. Takže bychom měli to urychlit, protože pokud se to nepodaří, tak to nebude dobré. To nebude dobrá zpráva pro naše občany. A za druhé, když hovoříme o dalším pohledu bezpečnosti, bezpečnost potravin, to lidi opravdu zajímá, paní předsedkyně byste zmínila financování agentů, no to je důležité, protože jim dáme více a více úkolů a dávají méně a méně peněz. To není zrovna dobrá situace. A nevím, to je můj osobní názor. Já nevím, zda vůbec EFSA je schopná plnit svoji funkci. Nejsem si jist osobně. A potom musíme mluvit eh, o pesticidech, o monitoringu, tedy o celém tom řetězci zpracování potravin. Vůbec nevím, jak se provádí monitoring pesticidů. A nevím, zda se to vůbec dostatečně dobře monitoruje. A zdraví. Velice brzy budeme řešit další problémy. A jeden z nich bude mikrobi, eh, mikrobakteriální rezistence. Tedy, a když nebudeme moci používat určitá antibiotika, tak to jsme odsouzeni k zániku. A takže musíme to řešit. Moje otázka, nevím, spíš apel na vás. Jak si myslíte, že tyto priority jsou reflektovány v tom návrhu? A pokud ano, jsou, tak stály dostatečně podle vás? To je zcela jednoduchá otázka ode mě. Děkuji. Děkuji. A další eh, pan Eckhart, další stínový. Děkuji, děkuji Siegfriede, že jste přišel, to jsem rád, že vás vidím v této roli. Ano, kromě toho, co jsme slyšeli od předsedkyně a od Pavla, co se týká agentury, tak tady všichni to vnímáme stejně. A moje otázka se týká výdajů na e, boj proti změnám klimatu. My jsme si stanovili 20% cíl. A víme, že komise a v těch číslech, e, když do když se podíváme na ty výdaje, na, tak to je asi 17%, myslím. Takže vypadá to jako málo, ale znamená to, že za poslední léta to zvýšení musí být daleko vyšší, abychom splnili v tom sedmiletém období 20 A ten výpočet je, že dokonce by se to mělo zvýšit teď o 22 tedy to výdaje na eh, klima. A vy v té zprávě o tom mluvíte, ale dost obecně. Takže bych rád slyšel i od vás konkrétně, jak zajistíme, že Evropa splní do konce finančního rámce ten 20% cíl. A když si přečtete třeba zprávu účetního dvora, tak tam se píše, že tam je možné že to navýšit, takový top-up je možný. Takže my bychom měli tlačit na členské státy. Je, tady jde přece i o důvěryhodnost pařížské dohody. A tady parlament by měl sehrát svoji roli rád bych tady slyšel od vás, jak vy vidíte eh, eh, tu možnost, že Evropa bude schopna splnit cíle, které, které si sama stanovila. To by přece bylo vhodné je splnit. Děkuji. Paní Šarpirek. Děkuji. Já chci podpořit tady to, co jsme slyšeli eh, na adresu strategie, kterou musíme mít. A Mm, mm, třeba směrnice o e, ptactvu, o nízčích ptactva a e, takže mm, teď pokud jde o e, Nizozemsko, tak my tady jsme docela pokročili a, a i komise navštíví, pokud vím, Nizozemsko v září a bude se zabývat konkrétním projektem, který máme a já myslím, že bychom neměli měnit naše guidelines, ale je adaptovat. A ve Spojeném království a ve Francii i také e, vidíme, že e, voliči tedy vnímají nedostatky, takže musíme ukázat, že něco děláme v terénu. A, a musíme ukázat tento zájem. Děkuji. Takže tím jsme skončili se, se seznamem řečníků a teď prostě můžete reagovat. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, Zaprvé prvé, eh, vaše připomínky k agenturám máte naprostou pravdu v tom smyslu, že Evropská eh, agentura pro životní prostředí je výborným příkladem takové agentury, která má řešit více legislativy najednou, má více odpovědností a je tady ten pětiprocentní cíl, který byl uplatněn na všechny agentury a není to vhodné u této agentury. Ale to je v rozhodnutí z minulosti, které už změnit nemůžeme, ale pro budoucnost potřebujeme přístup, který je šitý na míru. A tato agentura je právě jedna z těch agentur, která kvůli tomu, že má teď větší odpovědnost, tak by měla eh, mít také navýšený rozpočet a měla by mít možnost navýšit také počet zaměstnanců, pokud je to zapotřebí. Co se týče agentury eh, pro léčiva EU, tak eh, my bychom neměli platit náklady za přemístění, ale máte pravdu, je to agentura EU, takže je třeba zajistit její fungování bez jakéhokoliv přerušení. Ta agentura by neměla být obětí Brexitu, měla by sloužit 28 a poté 27 členským státům bez ohledu na to, ze jakých okolností Brexit proběhne a kdy. Takže opět s vámi souhlasím, chápu to, že je potřebí zajistit, že Evropská agentura pro léčiva bude fungovat bez ohledu na to, kdy a jakým způsobem bude přesunuta. Bas se ptal na eh, výdaje a naše cíle, které se týkají dopadů eh, na bránění klimatických, klimatickým změnám. Máte pravdu, že eh, zaostáváme ještě oproti cílům. Jedním důležitým prvkem je přeskum eh, sedmletého rozpočtu EU, protože v roce 2013 jsme se shodli na eh, tom sedmletém víceletém finančním rámci pro období 2014 až 2022. a, pardon, 2020. A mnohé z těch výzev, které, které jsme čelili v posledních letech, terorismus, nedostatečná bezpečnost, migrace a tak dále, to jsou věci, které jsme nepředvídali. A veškeré prostředky, které nějakým způsobem najdeme k dispozici v rozpočtu, jsme museli použít na řešení eh, krize s uprchlíky. A bylo to v pořádku tak učinit. Ale Protože sedmileté období je poměrně dlouhé, tak je zapotřebí eh, víceletý finanční rámec eh, přeskoumat a musíme to projednat s radou. Eh, za parlament jsme svůj úkol, svou práci odvedli a v radě minulý týden mělo dojít k mm, přijetí dokumentu ze strany obecné rady, ale kvůli volbám ve Spojeném království bylo rozhodnuto o odsunu. Neříkám přímo, že Spojené království to blokovalo hlasování, ale vedlo to k odložení. Pokud eh, ten odklad bude dvou, tři měsíční kvůli volbám, tak to není až takový problém, ať už to bude červen, červenec, tak je to v pořádku. Ale pokud ten přeskum by nebyl přijat, tak by nebudeme schopni alokovat prostředky do oblastí, u kterých jsme tuto potřebu v roce 2013 nepředvídali. A zejména se to týká těch cílů, kde zaostáváme. To znamená, odpověď je právě v této oblasti. Přeskum víteletého finančního rámce představuje pro nás otevřené dveře z hlediska flexibility, z hlediska navýšení rozpočtu v některých oblastech, kde to je potřeba. A máte pravdu, že to bude zapotřebovat, zapotřebí jednotné pozice v EU, tak abychom mohli také vytvářet tlak na členské státy. Ale přitom jsem si vědom také toho, že um, musíme s těmi disponibilními prostředky naložit rozumně. To znamená, za každé vynaložené euro musíme získat uh, maximum. Fiskálně eh, odpovědný, rozumný rozpočet je to, co je správné, to, co občané očekávají. Ale pokud musíte financovat nové priority, aniž byste měli nové prostředky, tak se samozřejmě dostanete do obtíží. A to musíme jasně říci radě. Pokud po nás chcete, abychom dělali mnohem více s rozpočtem, o kterém se rozhodlo v 2013, tak v některých oblastech to bude velmi obtížné. A v některých oblastech to opravdu bude vyžadovat navýšení rozpočtu. Z mé strany to je asi to hlavní, co jsem chtěla říct. Pak je tady ještě téma biodiverzity. V mých pokynech je uvedeno, že cíle 2020 pro biodiverzitu nebudou Eh, naplněny, pokud nevynaložíme významné úsilí a potom také eh, poukazujeme na nutnost efektivnění eh, rozpočtu u biodiverzity s velkým zaměřením na program Natura 2000 a Life. V březnu příštího roku se bude hlasovat o rozpočtu na plenárním zasedání. Eh, návrh rozpočtu potom předloží komise, bude tam zohledněno vše, co je uvedeno v našich pokynech, takže budeme muset projít i toto v rámci návrhu rozpočtu, který komise potom předloží na konci května. A díky této zprávě, které budeme mít v ruce, budeme moci vyvinout ještě další tlak na komisi. A tím, myslím, z části odpovídám také eh, na otázku pana Poce. Až komise předloží návrh rozpočtu, tak budeme moudřejší na konci května. Myslím si, že priority chápeme stejně, stejně jako zásady, politické priority a budeme muset pracovat na číslech, jakmile už je budeme mít k dispozici, jakmile je na konci května komise předloží. Proto je podle mě důležité, abychom zůstali v kontaktu a já už se těším na dopis paní předsedkyně, který eh, za váš výbor zašlete do eh, výboru pro rozpočet. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, za vaši angažovanost i za vaše vyjádření. Děkuji, že se budete také zabývat těmi pilotními projekty. Jsem si jistá tím, že je zatím spousta dobrých nápadů. A děkuji, že se snažíte podpořit maximum. Děkuji, přeji hezké odpoledne. Dobře, můžeme teď přejít, milí kolegové, milé kolegyně, k dalšímu bodu pořadu jednání. Jde o přeshraniční zdravotní péči. Čeká nás rozprava se zástupcem komise. Máme zde e, ředitele RSE a já mu teď rovnou předám slovo a potom dostanou slovo také kolegové. Děkuji, paní předsedkyně. Já se stručně vyjádřím ke stavu věcí směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Jak všichni víte, tak eh, tato směrnice představovala poměrně velký úspěch ve zdravotnické politice EU. Mm, Rada a parlament ji schválili v roce 2011 a 2013 říjen měla být transponována. Eh, směrnice má dva hlavní cíle, jednak vyjasnit práva pacientů u přeshraniční zdravotní péče a měla také zajistit právní rámec pro členské státy pro provádění ustanovení mm, v národních zdravotních systémech. Tato směrnice měla také umožnit členským státům eh, vybudovat spolupráci v celé řadě oblastí a otázek. My jsme eh, schromáždili data, která poukazují na to, že eh, počet pacientů, kteří se pohybují přes hranicemi eh, v období od roku 2014 do roku 2015 se zvýšilo. Jak to vypadá s implementací směrnice? Od přijetí směrnice jsme jako komise kontrolovali úplnost transpozice u členských států Eh, toto už máme téměř eh, eh, hotovo. Teď probíhá kontrola schody, compliance check, a, to, jak to bylo transponováno do vnitrostátních zdravotních systémů. Samozřejmě jde o směrnici, je to tedy právní nástroj, který dává členským státům flexibilitu při transpozici do vnitrostátní legislativy a platí to zejména pro různé, různé zdravotní systémy, které jsou odlišně organizovány. Jsou tam tedy různá ustanovení vnitrostátní legislativě. Členské státy eh, tuto směrnici zapracovávají do vlastního systému a komise sleduje eh, situaci a řeší eh, případy, kdy transpozice není provedena včas nebo není v souladu se směrnicí. My Eh, se zabýváme těmi nejzávažnějšími eh, případy eh, porušení práva, které mají dopad na zájmy pacientů. Mm, jde o případy, kdy není, není to právo uplatněno správně. Zmíním pár oblastí, kterými se aktivně zabýváme. Jednak jde o omezené proplácení eh, přeshraniční zdravotní péče, potom nevýhodné ceny u pacientů eh, z jiných členských států, eh, dále poměrně dlouhé seznamy mm, léčby, která vyžaduje předchozí schválení, mm, dále těžkopádné nebo náročné administrativní postupy pro proplácení nebo předchozí schválení nějaké léčby. Potom se to týká Eh, toho, že eh, se nedostávají dostupné postupy, které umožňují nápravu, kdy dojde eh, k poškození pacientů. V některých členských státech jsme dosáhli matatelných výsledků, už tam některé změny byly provedeny po různých diskuzích a my očekáváme dobrá řešení. Další důležitý bod je to, že na základě směrnice musí komise vypracovat zprávu pro Evropský parlament. Jde tedy o pravidelnou aktualizaci. Musíme připravit zprávu, která by měla být k dispozici eh, parlamentu a radě, a to do října 2018. Schromažďovali jsme data, jejich sběr už probíhá, Jde o eh, vyhodnocení po třech letech od eh, vstupu směrnice v platnost. Mapujeme také eh, projekty spolupráce přes hranice v různých regionech, zemích mezi členskými státy. Zaznamenali jsme tam celou řadu zajímavých projektů. Potom jsou prováděny studie, tak abychom měli různé šam, šablony, eh, seznamy pro regionální orgány vlády, tak aby věděli, jakým způsobem mohou si v budoucnosti danou spolupráci uspořádat. Potom bychom měli mít také eh, studii k poskytování informací a o dostupnosti informací pro pacienty v oblasti přeshraniční zdravotní péče. Zpráva mm, poskytne dobrý e, příklad různých aktivit a e, způsobů, jakým členské státy e, jednotlivá opatření směrnice uplatňují. My doufáme, že celý tento proces, který zahrnuje řadu studií, hodnocení, zpráv z členských států, nezávislých konzultací a tak dále, nám pomůže poskytnout úplný obrázek o tom, jak je směrnice implementována. Dalším důležitým eh, tématem, které vyplnulo eh, z poslední diskuze v parlamentu, byla osvěta, povědomí o směrnici. Eurobarometr ukázal, že povědomí o existenci těchto nových eh, právech pacientů bylo poměrně nízké. My jsme se snažili zvýšit dostupnost eh, informací pacientům, rodinám, mám na mysli informace o přeshraniční eh, zdravotní péči. Jaké máme proto kritické nástroje ve směrnici? Jde o národní kontaktní místa. Ty hrají eh, klíčovou roli při poskytování informací rodinám, občanům, pacientům a měly by pomáhat také s se zvyšováním povědomí mezi různými členskými státy. To znamená, zajišťují komunikace jak v rámci členských států, tak mezi členskými státy. V rámci osvěty jsme zorganizovali minulého eh, loňského října konferenci o, o přeshraniční zdravotní péči. Tam různí aktéři mohli diskutovat o osvědčených postupech komunikace nasměrované občanům. Také se hovořil o tom, jak budovat vztahy s zdravotníky, eh, tak aby mohli poskytovat zdravotní péči eh, pacientům z jiných členských zemí. Ještě pár slov o fungování eh, v členských státech, protože ten dosavadní vývoj je poměrně zajímavý. U národních kontaktních míst eh, zprávy díky tedy informacím členských států ukazují, že více než 60 tisíc eh, žádostí o informací eh, obdržela tato kontaktní místa různými způsoby, telefonicky, e-mailem, Skypem a oni reagovali na tyto žádosti, aby eh, daným osobám pomohli. Zajímavé je také to, že země, která poskytovala velmi mnoho informací pacientům, bylo Polsko. A další zajímavou věcí je, že eh, Národní kontaktní místo eh, mělo podporu z evropských fondů. Komise Národní kontaktní místa podporuje, pravidelně se s nimi setkáváme, kontaktujeme je, podporujeme eh, různé studie, které jim pomáhají v práci. Eh, další setkání proběhne také tento týden v pátek, abychom hovořili o současných problémech a podělili se o zkušenosti. Je důležité eh, lépe pochopit to, jak se komunikace mění. Chtěli bychom udělat hloubkový průzkum a lépe pochopit také současné potřeby pacientů, rodin a poskytovatelů zdravotní péče. Ještě k asi nejúspěšnější části směrnice. Eh, směrnice apeluje na spolupráci, jak si je parlament určitě vědom. Mm, nedávno jsme spustili 20, 24 eh, evropských referenčních eh, sítí eh, RNS. Tady vidíte obrázek, obrázek z konference ve Vilniu na začátku března. Tam došlo k certifikaci těchto sítí. Bylo jich 24. Byl tam pan komisař Andriu Kaitis. Bylo to skvělé, sešlo se tam spousta lidí. Špičkoví lékaři z Evropy z 313 ehm, nemocnic 25 členských států, 950 klinik, kteří byli ochotní eh, spolupracovat, pomáhat se navzájem. Tak to je opravdu důležité. Další důležitá část spolupráce je e-health a digitální zdraví. My podporujeme jako komise tuto spolupráci v Evropě v rámci e-zdraví. Eh, cílem je mít eh, řešení, které zajišťují interoperabilitu, eh, pomáhají v přístupu k bezpečné zdravotní péči. Probíhá pravidelná spolupráce, která pomáhá s celou řadou věcí ve vývoji a doufáme, že budeme mít dispozici ještě více nástrojů v následujících letech díky také vývoji eh, portálu pro eh, výměnu eh, elektronických receptů, lékařských předpisů. Potom tady máme také další věc, což jsou hodnocení zdravotnických technologií, to je také důležité. Ehm, parlament eh, navrhl posílení spolupráce do konce letošního roku. Tato spolupráce je možná kvůli ehm, síti členských států mm, a také eh, té síti HTA, programu UNITA a také díky aktivní roli různých eh, aktérů v této oblasti. Konečně se také dostáváme k letošnímu roku kdy má komise v plánu eh, sdělení o eh, sousedních regionech a snažíme se dát dohromady co eh, nejvíce dobrých příkladů, případových studií. Na závěr bych chtěl vám sdělit prohlášení pana komisaře, který řekl, že tato směrnice je průlomovou směrnicí, protože nám přináší zlatou příležitost, jak ukázat eh, evropským občanům skutečný evropský přínos a všichni musíme pracovat na tom, abychom eh, mohli uskutečnit eh, její plný potenciál. Děkuji. Raportor. Děkuji. Tady teď nejprve musí dostat slovo zpravodajka této směrnici paní Grostet. Je to na vás. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, já na začátku musím poděkovat komisi za to, že opět spolu s námi se zabývá tímto významným tématem. Já bych chtěla připomenout kolegům, eh, Eh, kteří nebyli tady, aby věděli, že jsme eh, pracovali tvrdě na této směrnice a je to eh, pro nás velká pícha, že se nám to podařilo. A tady máme důkaz, nepopiratelný důkaz, důkaz výhod, které můžeme vytvořit společně a ne každý izolovaně. To by nešlo. Takže Dovolte, abychom se podívali na vývoj s aplikací této směrnice. Přepomněla bych ještě pročíše, které jsme měli v, té, v době přijímání směrnice, protože zde e, jsme naráželi na laxní přístup členských států, e, které nebyly ochotny akceptovat, že vůbec taková směrnice by mohla existovat. A myslím si, ve světle toho, co jsme tehdy slyšeli, tak vidíme, že došlo k pokroku, ale ještě hodně nás to čeká. Nesmíme ale slevit eh, protože my víme, jak členské státy se snaží házet klacky pod nohy, když jde o takové téma. Takže nesmíme ale eh, Eh, jak si eh, ustupovat a uslevit ze svých cílů, protože to je ku prospěchu občanů a je třeba by věděli vůbec o existenci této směrnice. A já například jsem viděla pokrok, eh, mm, pokud jde o... Takže yes, my jsme tehdy bohužel uh, museli udělat krok zpět a akceptovat jenom pouhou zmínku v jednom článku, ve kterém se e-health mm, zmiňuje. A já jsem ráda, že vidím, že nakonec se e-health zavádí. A mm, jsme mm, viděli, že je nezbytné, aby zde existovala interoperabilita, aby vůbec digitální eh, zdravotnictví mohlo fungovat eh, i ve světle vývoje nových technologií. Tím lépe jde to vpřed, ale eh, není, není možné ztrácet čas, je třeba tomu dát nový impuls a děkuji komisi. Zde máme taková klíčová opatření, jako například Evropská síť referencí pro ty eh, eh, vzácné choroby a složité diagnózy, takže zde i v, mm, v březnu minulého roku máme 24 referenčních sítí, to je důležité. A například eh, u nás máme několik nemocnic, eh, které se do toho zapojují, tedy v mém obvodě jich je několik a mají o to obrovský zájem, pokud vím. Většina z nich má o to obrovský zájem. To je dobré, to je hezký pokrok. Ale bude třeba, abychom dbali eh, na to, že tyto sítě skutečně budou aktivní v EU, budou fungovat a musíme být bdělí to je eh, tedy pouze takový první krok. Eh, a jsem si jistá, že eh, mm, organizace těchto referenčních sítí umožní lepší diagnostiku i lepší péči, například těch vzácných chorob, mm, bez ohledu na zemi původu toho pacienta. To, si, to znamená spolupráci a to, že budu, dáme dohromady prostředky, spojíme prostředky. Je třeba komunikovat způsobem efektivním, aby všichni věděli, že takové sítě existují. Je třeba, aby i občané věděli, aby pacienti znali tyto sítě. Je třeba tedy usnadnit život občanů, tedy pacientů, kteří chtějí mít přístup k těmto sítí, aby mohli být třeba ošetřeni v zahraničí. Máme zde 100 tisíc žádostí o informaci v těch národních kontaktních místech, tak vidíte, že naši občané začínají mít zájem o tyto sítě. Nicméně Máme zde určitý počet bodů, které zatím jsou nevyřešeny, eh, například situaci Mm, situace se hodně liší mezi členskými státy, existují velké rozdíly, třeba pokud jde i o ty kontaktní místa, pokud jde o efektivitu, kompetence těch eh, eh, organizací. To se hodně liší, ale třeba aby občané v podstatě eh, byli ve stejné rovné situaci, pokud jde o informovanost a pokud jde o jejich práva já chci poděkovat, poděkovat Evropské komisi a je zcela zásadní, aby parlament i komise, aby spolupracovali na tom, aby donutili členské státy, aby e, s tím něco udělali e, pro dobro našich spoluobčanů. Děkuji. Um... Já vám mnohokrát děkuji, paní Grostet. Kdo z kolegů chce vystoupit k tomuto tématu, nechce přihlásit? Paní Schiar Pirek, prosím. Eh, děkuji, paní předsedající. Já se připojuji k poznámkám paní Grostet. Ano, je to přesně tak. Pokud jde o osvětovou činnost mezi občany, tak občané už leco zvědí, ale jsou neustále věci, které nefungují. Například financování nebo e, zpětné vyplácení. To je stále problematické a pacient často neví, jaký bude výsledek e, jeho snahy. Takže se připojuji k tomu, co zaznělo. Já neustále slýchám o lidech, kteří třeba mají někde nějakou nehodu, když třeba cestují do Německa tak vlastně nevědí, komu mají prvnímu zavolat, zda mají volat domů do Holandska nebo ne, takže o tom pacienti nic moc nevědí. A ta směrnice není také bezpodmínečně vždy dodržována. Nevím, zda existuje nějaká možnost, eh, věci lépe organizovat na regionální úrovni. E, minulý rok byly předloženy projekty, například mezi Groningenem a Německem, zavést určitý druh spolupráce, takže je to taková regionální přeshraniční spolupráce, kterou bychom mohli zavést. Děkuji další kolega, děkuji, děkuji také komisi, pan Kovačev říká, děkuji za zprávu. a děkuji také všem přispěvatelům do diskuse. Komise musí eh, neustále tlačit na členské státy, aby dělali víc pro přístup k zdravotní péči. Hovoříme-li o budoucnosti Evropy, mnoho lidí říká být velcí v těch velkých věcech a být malý v těch malých věcech. Já si myslím, že zdravotnictví není maličkost. Myslím si, že Evropská unie může přinést přidanou hodnotu pro zdravotní péči našich občanů. Co se týká eh, té směrnice, je to něco, co můžeme ukázat pacientům, eh, že tedy se tady maximálně snažíme s přihlednutím k těm omezeným kompetencím evropských institucí v této oblasti a ch- že chceme zlepšit přístup ke zdravotní péči. V tomto ohledu bych rád eh, položil komisi otázku, zda měřili také dopad směrnice na přístup ke zdravotní péči a na nerovnost ve zdravotní péči. Vím, že teď máme připraven pilotní projekt eh, na téma zdravotnických indikátorů, tedy jak měřit zdravotnickou nerovnost v členských státech a Eh, zda měříte nějakým způsobem dopad směrnice na eliminaci této nerovnosti při přístupu ke zdravotní péči. Děkuji. Já vám také děkuji, paní Dornáno. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat komisi za tuto zprávu E, směrnice o přeshraniční péči, ta vytvořila právní rámec pro e, e, léčebnou turistiku v Evropě. Ve světě tento sektor představuje 4 turistiky v roce 2008 a směrnice o přeshraniční mm, péči, tak to skutečně vytvořilo konkurenci, řekla bych dokonce specializaci zdravotnictví členských států tu Nelze popírat užitečnost takovéto mobility, především pokud jde o léčbu vzácných chorob nebo pokud jde o přístup ke specifickým technologiím. Tato praktika nicméně vzbuzuje určité etické otázky, pokud jde o vznik tzv. dvourychlostní medicíny. Konkrétní otázka, jak zajistit kvalitu péči, péče, která se poskytuje, když vzdělávání eh, pracovníků ve zdravotnictví se liší v členských státech. I plánujete harmonizovat vzdělávání eh, pracovníků ve zdravotnictví nebo jiná opatření, která se týkají hm, péče o eh, tyto přeshraniční pacienty a pokud jde o ochranu osobních údajů. Zde pracovní skupina v DG Eh, komunikace a zdravotnictví právě byla vytvořena, aby se zabývala tématem nových technologií ve zdravotnictví eh, s tím, jak se rozvíjí eh, personalizovaná léčba, třeba u léčby rakoviny, tak musí zdravotní mm, personál nebo pracovníci, lékaři si musí vyměňovat informace třeba o genetice u pacientů, takže Eh, mm, takže jak využijete stávající eh, rámec na ochranu osobních údajů i pro tyto účely? Děkuji. Děkuji vám. Tak, eh, než dám slovo panu řediteli Rysovi, dodám ještě jednu osobní otázku. Kolik členských států, tedy o kolika víte, které mají národní eh, pojistné systémy, nechtějí platit pojištění v jiném členském státě. Máte nějaké hodnocení o tomto? No a teď tedy máte slovo vy, pane Rysi, prosím vás o reakce. Děkuji paní předsedkyně nejprve eh, k paní Grostet a jejím bohatým příspěvkům. Ano, já se k tomu mohu podu, spolu podepsat oběma rukama. Eh, I nadále spolupracujeme s členskými státy. Eh, pokračujeme v práci zkrátka Pracujeme s pilotními projekty v členských státech. Máme dva případy, kdy jsme ten pilotní projekt mohli už uzavřít, protože členský stát výborně spolupracoval. A doufáme, že obdobná situace nastane i v těch ostatních případech. Samozřejmě máme ještě jiné kroky, které můžeme podniknout, pokud to bude třeba, ale je důležité zdůraznit, že musíme nadále na věci tlačit a musíme spolupracovat. Ono je trošku ošemetné, že ty systémy jsou tak jiné, ta ustanovení v těch směrnicích, tak jak se to snažíme přeshraničně vytvořit, je to velice specifické a je potřeba to specificky implementovat v členských státech. Jsme přesvědčeni, že zde je obrovský potenciál eh, v těch evropských referenčních sítích. To byl poměrně dlouhý proces, než jsme ten systém vytvořili. Měl bych také zdůraznit, že se snažíme spolupracovat eh, s klinickými odborníky. Eh, mají velice specifickou práci, nám se povedlo jejich zkušenosti využít. Máme síť pro vzácná onemocnění, máme síť pro onemocnění typu epilepsie, anebo i pro oblast transplantací u dětí. Takže vidíme, že ty sítě v té oblasti vzácných chorob, vzácné léčby funguje a lze to, lze to použít i v jiných oblastech klinické péče. Další fázi eh, plánujeme pak na eh, rok 2019, aby ta stávající síť těch 24 expertů se mohla rozšířit. Eh, vypíšeme výzvu pro členské státy, které by chtěly spolupracovat s klinikami z ostatních členských států, aby se k těm 24 připojili. A to je velice důležité, tím reaguji také na pana Kovačeva, my se ty eh, sítě snažíme vytvářet napříč kontinentem a to je velice důležité, aby eh, se země nepřidávaly k danému regionu, ale aby se přidávaly jaksi k celé síti. Jde o to, aby i centra, která se nehlásila do té první výzvy, se mohla stále přihlásit. Velice pečlivý systém pak máme pro kvalitu a přístup k sítím je velice důležité zangažovat ty nejlepší z nejlepších. Další problém, který řešíme, je IT řešení celé sítě. O tom jsme nedávno mluvili s koordinátorem eh, té sítě 24. Je to taková skupina pro spolupráci, to je velice důležité Eh, my ten systém musíme podporovat, nesmíme ničit, je tam plno talentů, kteří, které prosazují další spolupráci a rozvoj. Takže podporujeme je IT řešením eh, za použití peněz eh, z nástroje pro propojení Evropy. Chceme vytvořit evropskou platformu, ale chceme umožnit také určitou podporu přímo ze strany těch nemocnic, které toto řeší. Jak jsem řekl, k tomu celému příběhu e-health je velice důležité si uvědomit, že i tato spolupráce se teď vyvíjí z, ze stádia konceptů a dohod do stádia interoperability a reality. A pokud to půjde tak, jak to plánujeme, tak zatím se k tomu projektu rozhodlo připojit 16 členských států. K začátku příštího roku začne docházet k výměně elektronických předpisů mezi těmi 16 členskými, členskými státy. A už v letošním roce eh, ten systém eh, začne fungovat a do budoucna se bude rozvíjet. Nechci toho říkat příliš, protože v této fázi spouštíme další fázi IT systému, a celé to testujeme. Je to poměrně komplexní eh, záležitost, protože musíme zajistit, aby byly k dispozici všechny evropské jazyky, nejen ty jazyky, kterými mluví, ale aby zde byly reprezentovány i různé lékařské kultury, přístupy, aby to bylo všechno propojené. Teď otázka školení národních kontaktních bodů je potřeba zajistit, aby ty kontaktní body měly sdílené znalosti. Například tento pátek proběhne kolečko sdílení znalostí. Co děláte, jak to děláte, jak e, strukturujete webové stránky, jak jsou ty webové stránky přístupné třeba pro osoby s postižením, třeba pro někoho, kdo má e, zrakové problémy nebo jiné problémy s přístupem k digitálním informacím. Takže rozvoj dovedností, rozvoj znalostí, to je velice důležité. K otázce paní Schreier-Pierik. Ano, e, tady jde přesně o tu původní spolupráci. My jsme zadali celou řadu studií, abychom lépe pochopili, jak byly vyvíjeny ty dohody, ty vztahy, abychom byli schopni ukázat jednotlivým regionům, co a jak dělat protože máme různé španělské, francouzské regiony, eh, hodně intenzivně spolupracují francouzi, Němci, Češi, Poláci a máme poměrně zavedenou spolupráci v zemích Beneluxu, takže ta spolupráce je poměrně výrazná, například mezi Belgií a Lucemburskem. Takže to ukazujeme ostatním a doufáme, že z toho připravíme takovou sadu nástrojů pro ostatní regiony, které by chtěly posílit spolupráci. Takže abychom zužitkovali zkrátka ty znalosti, které máme eh, v jednotlivých státech. A samozřejmě zveřejňujeme také osvědčené podstupy, postupy a úspěšné příběhy. K otázce pana Kovačeva to je velice zajímavá otázka. Nejsem si jist, zda bychom vám to byli schopni ukázat nějak napřímo. To, co se teď eh, děje, je to, že se připravuje struktura, která bude přístupná pacientům z různých zemí, z různých měst, kde jsou ty nemocnice umístěny. Takže například někdo ze Sofie, eh, získá přístup k sofijské nemocnici a nějaký neurochirurg což mimochodem je skutečný příběh. Ten neurochirurg, který byl vyškolen v Lyonu a vrátil se do Sofie a operoval nějakého pacienta se složitým případem epilepsie. Takže zkrátka nemusíme přesouvat pacienty. A my jsme to říkali opakovaně, vy jste to také říkali. V té směrnici jde o to přesouvat znalosti, ne přesouvat pacienty ale zároveň diskutujeme s členskými státy, jak můžeme přesouvat pacienty tam, kde je nějaká kapacita pro nějakou péči, přičemž třeba ta kapacita v jiných zemích neexistuje. Tak jde o to, aby eh, pacienti mohli jet za tou péčí. Jeden příklad eh, je například ta protonová terapie, která je někde a jinde není. Takže někde ta kapacita je, jinde ta kapacita neexistuje. To samé třeba u genetického testování. Eh, snazší je přesouvat vzorky než přesouvat pacienty pro studium nějakého genetického, nějaké genetické choroby. A víme, že kvalita genetického testování je propojena s počtem e, těch vzorků, s počtem diagnóz, které se provedou. Takže my se snažíme ze všech sil zvýšit kvalitu. A to je velice důležité. Kvalita zdravotní péče je součástí té směrnice. Pacient musí být informován tím národním kontaktním bodem dané země, jaká úroveň kvality tam panuje. Paní Dornáno a k otázkám na způsob, jak můžeme pomáhat s vyškolováním eh, pracovníků. Máme poměrně kvalitní evropskou směrnici, která nám stanovuje harmonizace a minimální požadavky pro školení lékařů a zdravotních sester, porodních asistentek a lékárníků. A my prostřednictvím našeho programu zajišťujeme také školení. Tedy součást těch diskusí v té síti je otázka, jak zvýšit kapacitu v síti a zajistit lepší vyškolování lékařů a lékařských pracovníků máme velice kvalitní rozvoj v této oblasti. Evropská lékařská asociace se nám snaží pomáhat s těmi školicími programy. Máme skvělé příklady, například z radiologie, neurologie, anesteziologie. Tam se skutečně snaží vytvářet evropský systém a evropský diplom, zvýšit kvalitu zkoušek a tak dále. Takže eh, určité dobré příběhy zde vidíme, ale O tom bude potřeba ještě diskutovat, zejména o postgraduálním studiu, eh, což vlastně zahájilo teď malcké předsednictví a uvidíme, kam s tím dojdeme. Už jsem zmínil eh, genetické informace, to je přesně to, o čem mluvíme. Doufejme, že něčeho nového také dosáhneme. Přístup k datům a způsob, jak můžeme sdílet data, to je velice důležitá otázka a musíme spolupracovat, aby data byla za prvé k dispozici, za druhé, aby byla sdílená, za třetí, aby byla kvalitní. Jak jsem říkal, kvalita například genetických testů záleží na kvalitě lidí, kteří ty testy provádějí. Nejde jenom o stroje, jde také o lidi a nesmíme zapomínat ani na to, co se diskutovalo zde v parlamentu je důležité mít to správné poradenství, například tedy informace o té eh, genetické poruše, aby pacient nezůstal bez informací. No a poslední otázka, to byla paní předsedkyně. Eh, a byla to otázka na téma národních rámců a jejich posilování. A aplikace směrnice Já si myslím, že tady ta zpráva nám pomůže. Na konci roku 2018 doufám vám budeme moci poskytnout informace o tom, jak ta směrnice funguje. Samozřejmě je zde e, určité rozhraní s tím nařízením, to je velice důležité, abychom věděli, jak se používá to nařízení jako takové a jaká jsou ta nejdůležitější ustanovení. Je zde celá řada otázek, které jsou propojeny s kapacitami jednotlivých systémů, národních systémů pro řešení otázek spojených s touto směrnicí. Máme několik velice dobrých příkladů, ale samozřejmě eh, zde jsou i určité problémy. Například chceme, aby členské státy sdělovaly, pokud se objeví nějaké soudní případy u národních soudů eh, ohledně této směrnice. Několik takových příkladů už bylo a nakonec ten soud neproběhl. Eh, pokud vím, pokud můj tým ví, zatím nemáme ani žádné eh, soudní případy na evropské úrovni u Evropského soudního dvora, což jsou možná dobré zprávy, ale nerad bych to zakřikl, protože jsme stále ve fázi implementace směrnice a Myslím si, že tato směrnice potenciálně může být implementována korektně a správně využívána všemi zúčastněnými. To je vše. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan Bonto, velice stručně, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, vy jste se, psa, vy jste se ptala na jednotlivé země, kde se eh, pojištění nepřijímá. Já vám mohu říci, že například v Belgii já jsem jednou dostal velice vážné krvácení z nosu a tady lékařská služba parlamentu mě poslala do nemocnice, kde mě ošetřili a pak jsem jim ukázal tu modrou kartičku EU. Eh, chtěl jsem jim zaplatit tím, protože to bylo eh, otázka ambulantní péče a v Belgii to neakceptovali, chtěli to zaplatit v hotovosti. Ono, tedy 90 euro není nic, co bych si nemohl dovolit, ale nějaký turista přece jenom by možná třeba radši eh, využil své národní pojištění. Děkuji. Tak teď tady opět paní Grostet. Já myslím, že tady je třeba udělat rozdíl mezi pohotovostí, eh, všichni mohou jít na pohotovost a tam se nechat ošetřit samozřejmě. A potom e, plánovaná péče a ta směrnice o přeshraniční péči, ta se týká plánovaného ošetření nebo péče. E, pohotovost naštěstí tedy všichni mohou se odebrat na pohotovost kdekoliv bez předběžného povolení. Paní předsedkyně, já si beru slovo, vím, že stručně, ale já nemohu, aby tady zaznělo, že to, tato směrnice podporuje tu nějakou léčebnou turistiku. Ta právě proti tomu, to se to vůbec netýká, protože se systém těch předběžných povolení, které třeba mít a to se má právě vyhnout tomuto. Uh, a takže vy řeknete dět, rodičům eh, dě, dítěte, které trpí vzácnou typ, vzácným typem rakoviny, že nebude moci mít přístup eh, k know-how nějakého velkého profesora mm, mm, v jiné zemi, protože v jeho to neexistuje. Vy to eh, řeknete rodičům tohoto dítěte, kteří jedou zatím expertem do jiného státu by jim řekne, že jsou to turisti, léčební turisti. Ne, to je urážka, urážka všem, kteří pracují tvrdě a pracovali tvrdě na této směrnici a e, je to urážka e, e, všech, kteří se snaží, aby to fungovalo co nejlépe, včetně komise, protože naším jediným cílem je rovnost všech pacientů v Evropě mít přístup ke zdravotnictví, aby všichni měli k dispozici kvalitní péči lékařskou. Děkuji, to jsem chtěla říci. Děkuji za tuto debatu. A přejdeme k dalšímu bodu. Which is um, an objection. Takže námitka. Ano, vlastně body 6 a 7 bychom mohli spojit. Máme zde námitku podle eh, pravidla 106, povolení Eh, eh, týká se, to, eh, týká se to tedy komodity nebo tedy bavlny geneticky modifikované a to je tedy, a to je tedy GBH 119 a potom kukuřice DAS 4278 a 9. Máme stejného zpravodaje nebo spoluspravodaje, takže se dívám, který z těch spoluspravodajů těchto námitek zde je. Výborně. Pan Sas. Pan Stas je tu, pan Stas. Dat ik met, met collega's uit... Kolegové, vlastně když No, to není poprvé, kdy eh, jsem s kolegy předložil námitku proti návrhu komise. V tomto případě mm, eh, jsme proti dovozu určitých geneticky modifikovaných plodin. V tomto případě jde o bavlnu a kukuřici. v obou usnesení, které jste dostali, tak tam hm, zjistíte, že seznam našich námitek, eh, jak tedy u té bavlny, eh, tedy kolektivně i eh, individuálně pro patří pro tedy kukuřici, máme to společnou námitku. Pokud jde o tu bavlnu, tak jak, co se tam stalo? Ano, jste EFSA a ESA dali, EFSA tedy dala pozitivní stanovisko komisi, ale vzhledem k pozitivnímu hodnocení, které poskytla EFSA, tak v podstatě i mm, vůči tomuto pozitivnímu stanovisku příslušné orgány členských států se vyjádřily kriticky, mimo jiné u bavlny. Třeba jde o to, že e, mm, tam chybí údaje, které se týkají identifikace a kvantifikace herbicidů a těch e, e, reziduí, které se e, nachází v těchto kriticky modifikovaných plodinách, včetně tedy krmiv pro dobytek, pokud tam tedy chybí informace, které se týkají dopadu na životní prostředí, i některé orgány kritizují i velice omezenou databázi, která je k dispozici a skutečně my jsme, se vzaly do úvahy pouze některé omezené studie a žádné studie nemáme o do mm, efektu geneticky modifikované bavlny na zdraví zvířat a lidí u kukuřice. Tam zase máme celou řadu kritických připomínek, který, protože chybí údaje opět, nebo e, jsou nedostačující, e, pokud jde třeba o aplikaci, e, zcela rozporných eh, stanovisek, eh, to testy chybí, neprovede se zkoušky a výsledky studií o vyhodnocení bezpečnosti, to je také velice napadnutelné, spochybnitelné a chybí i testy toxicity, mm, tedy těch 90 dní, ty testy tam chybí. A Chybí tady vůbec celý ten spis, jak u eh, bavlny, tak i u kukuřice. Opět zde máme nezávislé vědce, kteří jsou kritičtí a chy, eh, říkají, že tam chybí údaje v těch komparativních studiích, v těch toxikologických studiích. A chybí především údaje o dopadu na imunitní systémy tedy eh, těchto dvou geneticky modifikovaných plodin. A v usneseních, tak tam zmiňujeme, že tyto dvě geneticky modifikované plodiny eh, představují eh, určitou toleranci, pokud jde o některé tedy herbicidy jako glyfosát. Ten se považuje za toxickou látku a e, takže je zde takové kritérium exkluzivity e, nařízení o pesticidech, takže to se zde přece vztahuje, toto nařízení o pesticidech. A aktivní látka 2,4-D tak může také představovat riziko pro embrya, pro plody, protože má genotoxické efekty a my jsme tedy v tom usnesení eh, eh, schrnuli všechny ty negativní dopady na zdraví lidí a pokud bychom akceptovali, že tyto plodiny budou prodávat se na trhu, tak vlastně my, eh, co my budeme jenom exportovat naše problémy na třetí trhy, kde se tedy budou pěstovat tyto plodiny, kde se eh, zvýší používání nebezpečných herbicidů a tudíž naše eh, politika vlastně tím bude úplně eh, eliminována. My v těch třetích zemích neaplikujeme stejnou politiku ochrany jako u nás a naopak, takže zde je asi problém v těch rozhodovacích procesech. Pan předseda Juncker řekl, že je třeba demokratizovat rozhodovací procesy a my jsme, moje frakce i další spoluzpravodajové předložili návrhy a chtějí konstruktivně participovat, ale vzhledem k tomu, že eh, ten rozhodovací proces je problematický, vzhledem k tomu, že pan předseda komise sám o sobě si myslí, že to rozhodování není demokratické, no tak přece nemůžeme a nesmíme povolit dovozy nových geneticky modifikovaných plodin. To je vlastně již po osmé nebo po deváté, kdy znášíme stejnou námitku a vždycky to bylo úspěšně i na plénu za podpory řady kolegů na plénu. A minulý týden 428 hlasů. Tedy všichni kolegové, kteří říkají, že to není důležité, že to není naše priorita. Tak, ale vlastně to ukazuje, že to tak není, že podle hlasování je to naše priorita. Děkuji. Pan Parňo. Pan Parňo, děkuji, paní předsedkyně. Ano, milí kolegové, já dnes si beru slovo za eh, eh, kolegu Balaše, který je eh, spoluspravodajem. Dovolte, abych nejprve připomněl pár věcí, které se týkají tohoto. Veškeré naše námitky odsouhlasila drtivá většina Evropského parlamentu. Musím připomenout, tyto námitky byly předloženy zástupci šesti politických skupin Připomínám mm, těm, kteří by chtěli to spochybnit, že tyto námitky také jsou prostředkem, jak se ujistit, že budou respektovány volby Evropského, tedy bude respektováno rozhodování Evropského parlamentu, že parlament má své výsady, třeba to respektovat. Tady jde o to, abychom aplikovali Eh, princip obezřetnosti. A o to jde v těchto námitkách. Eh, chceme, aby se respektovala demokratická, demokratické rozhodování a transparentnost a demokracie, abychom, aby měli Evropu, která chrání občany. To je třeba zdůrazňovat a především je třeba, aby to komise vyslyšela. Dnes tedy máme co dočinit se dvoumi námitkami, které se týkají potenciálně nebezpečných eh, geneticky modifikovaných plodin. Jde o tu eh, bavlnu, která eh, je mm, tolerantní na herbicidy a rezistentní na určité parazity. I a pokud jde o tu kukuřici, tak zde je tolerance 2,4 eh, eh, na ty eh, herbicidy, které mohou ale způsobit, můžou, mohou je, i vystupat jako endokrinní dis, disruptory a zde mm, tato kukuřice pokud bude povolená, tak eh, bude to znamenat eh, co, že se začne tato plodina více pěstovat jinde ve Spojených státech, v Argentině, v Brazílii a tudíž jste k nárůstu používání těchto herbicidů, proti kterým v podstatě my tady vystupujeme. Takže to je vše. To je to, co chtěl říci pan Baláš. Děkuji. Pan Bojlen, chcete slovo? Uh, thank you, Chair. Děkuji, paní předsedající. Mm, kolegové už řekli spoustu detailů, proč jsme proti těmto dvěma schválením. Dokud Víte, víte, že myslím si, že komise si je vědoma toho, že ten schvalovací proces není v pořádku. My budeme v těchto věci pokračovat, protože si myslíme, že ten postup schvalování není v pořádku. Eh, Dopasavadní výzkum eh, a kolega o tom podrobně hovořil, poukázal na mnoho nedostatků eh, ve vyhodnocení toxico, toxicity, dopadů na imunitní systém a tak dále. A my jsme pro používání preventivního obezřetnostního přístupu a chtěli bychom v tom pokračovat a chceme, aby došlo k nápravě toho, toho systému a chceme zajistit maximální úroveň ochrany. A komise nemůže eh, nadále komentovat kritické připomínky od členských států, které zaznívaly během období konzultací. Tam zaznívaly závažné pochyby o simulacích, o chybějících datech, o nedostatečných datech, o chybějících testech a tak dále. My jsme ochotní a připraveni pracovat s komisí na tom, abychom našli řešení. Budeme nadále eh, vznášet eh, námitky vůči eh, tomu nesprávnému postupu schvalování. Děkuji, paní Bajus. Muchas gracias, señora presidenta. Yo intervengo el nombre del grupo. Děkuji, já hovořím za EPP a my podstatě budeme respektovat stejné kritérium jako dříve. Jde o dvě komodity, které se povolují ne pro účely pěstování, tedy jde o akt implementační a mm, pokud jde o tyto námitky, tak je třeba si položit dvě otázky. První je, stáli komise splnila svůj mandát a stáli e, tedy, my říkáme, že ne a že to není v rámci jeho mandátu a dále. Pokud jde o postup povolování, tedy to jsme tady slyšeli, takže to ale neodovodňuje v podstatě i e, e, tyto pravomoce, které má parlament, pokud jde o kontrolu prováděcích aktů. Takže teď jde o to, zda je to vědecky podloženo nebo ne. Já zde chci Eh, podpořit tu rizikovou analýzu agentury EFSA, hm, protože v podstatě i to se opírá o příznivé vyhodnocení ze strany tohoto orgánu a tam se garantuje, že to je bezpečné a já myslím, že to se musíme držet. V obou případech EFSA vydala příznivé stanovisko, které se týká jak té kukuřice i té bavlny a mm, jsou údajně bezpečné e, i e, pokud jde o mm, případné efekty na zdraví zvířat a lidí, tak jsou e, mm, pozitivní, jsou tedy bezpečné. Jak jsem řekla, v podstatě tady nejde o povolování pěstování takže my eh, budeme hlasovat proti těmto námitkám. Já vím, že eh, v radě je většina, která je proti povolování sice, ale zde eh, to se nedělá z důvodů vědeckých, ale z důvodů politických, z důvodů veřejného nátlaku, veřejného mínění. Děkuji. Thank you very much. Next speaker. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Vitama. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci mm, opakovat to, co řekli předřečníci. Myslím si, že je důležité si uvědomit určitou ehm, slepou uličku u řešení ehm, geneticky modifikovaných eh, potravin. My jsme za ALDE se vždy domnívali, že zapotřebí to vyřešit. Neměli bychom to využívat k protestu, takže nemůžeme jít tímto směrem. Musíme se řídit vědeckými důkazy my eh, jsme politici, nejsme vědci a musíme si být vědomi toho, že mm, neděláme tak technická odborná rozhodnutí z politických důvodů, ale měli bychom ta rozhodnutí přijímat na základě vědeckých údajů, které nám EFSA dá. Někdo další, říká paní předsedkyně? Pak prosím eh, zástupkyní komise, paní Rojče. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji za to, že komise se může vyjádřit a může říci logiku svého návrhu. Já mám pět hlavních bodů. Obě žádosti, které se týkají eh, jak bavlny, tak kukuřice, které jsou geneticky modifikované, tak se řídily eh, přísnými eh, legislativními postupy. Za druhé musíme si uvědomit, že EFSA provedla obsáhlé vyhodnocení rizik, které zohledňuje potenciální dopady na zdraví zvířat, e, lidí i životního prostředí. A za třetí je zapotřebí si připomenout, že členské státy měly příležitost se vyjádřit k vyhodnocení rizik a EFSA e, na ně reagovala, na připomínky členských států. A v souladu s nařízením, o které jde, tak také veřejnost měla příležitost se vyjádřit a stejně tak EFSA vyhodnotila připomínky veřejnosti. Za páté, e, návrh, e, a prováděcí rozhodnutí, návrh prováděcího rozhodnutí jsou v souladu cíly cílu e, tohoto předpisu, což je ochrana zdraví lidí, zvířat, životního prostředí. Takže 27. března ve stálem výboru proběhlo hlasování, nebylo vydáno žádné stanovisko, nicméně je důležité zdůraznit, že to, že eh, nebylo vydáno stanovisko, eh, souvisí s, zejména s politickými důvody a negativním názorem veřejnosti. V každém případě jsme dodržovali procesní kroky a chci zdůraznit, že právo na přeskum ze strany parlamentu se omezuje eh, na Eh, právě to přeskoumání toho, zda komise se držela svých pravomocí nebo ne, a těch jsme se drželi. Nicméně velmi pozorně jsem naslouchala všem připomínkám, které zazněly a možná bych tomu ještě řekla dvě další připomínky. Co se týče pesticidů, tak jak říkala paní Ajuza, eh, má pravdu, že to mm, řeší eh, legislativa, která se týká pesticidů, jednak v oblasti dovozů, které jsou pěst, produkty, které jsou pěstovány ve třetích zemích takže pokud tam je nějaký negativní dopad na životní prostředí, tak se to netýká území EU. A nemá to tedy dopad na životní prostředí EU. A potom za druhé, jakékoliv maximální úroveň reziduí nebo legislativa o pesticidech eh, se týká jakýchkoliv dovozů, ať už jsou geneticky modifikované nebo ne. To znamená, veškeré dovozy i geneticky modifikované eh, organismy musí dodržovat požadavky na pesticidy. Teďka máme na stole dva návrhy. Eh, za prvé, ehm, jeden, proti kterému hlasoval parlament, členské státy pak mají eh, právo odmítnout ehm, GMO na, zá, na svém území, pokud mají za to, že to je na místě. Nám je líto, že ten návrh byl zamítnut, ale už se těšíme na další diskuzi v radě, i přestože došlo k zamítnutí. A potom, jak tady už někdo zmínil, pan komisař Juncker navrhl také ještě další opatření eh, pro změnu postupu rozhodování ve výborech. Ale je třeba poznamenat, že dokud ten postup nebo, nebo ten návrh nebude přijat, tak se musíme řídit stávajícími pravidly pokud chceme dodržovat právní požadavky. Ještě jednou chci zdůraznit, že jsme se drželi eh, zadaných postupů, nijak jsme nepřekročili eh, prováděcí pravomoce komise a není existuje tedy důvod pro to, abychom tento návrh stáhli. E, eh, 16. Mm, května by se o tom mělo hlasovat ve výboru. Doufám, že jsem tímto vysvětlila postoj komise Ehm, také s ohledem naše povinnosti jednat. Musíme naplňovat cíl ochrany eh, zdraví eh, lidí, zvířat a také ochrany životního prostředí. Děkuji za slovo. Děkuji. Já bych chtěla připomenat, že o těchto dvou eh, tématech budeme hlasovat zítra, o těchto dvou námitkách a potom tady máme ještě třetí námitku podle článku 106 Jde o závěry BAT nejlepší, k nejlepším dostupným technikám. Spravodajkou je paní Konečná. Myslím, že se mi zahledla, jak právě vchází do sálu. A tímto jí tedy předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, jsem si vědoma škodlivých účinků oxidu dusíku a rtuti na lidské zdraví i životní prostředí při projednávání směrnice o národních emisních stropech jsem proto prosazovala výrazné snížení národních emisních stropů, které však nakonec nebylo přijato. Také souhlasím s tím, že EU má snižovat emise skleníkových plynů v první řadě oxidu uhličitého. K tomu má ovšem EU ETS, který by měl v případě velkých spalovacích zařízení toto snížení zajistit a já jsem hlasovala pro zpřísnění návrhu Evropské komise, který zdaleka nebyl dostatečný ke splnění cílů EU změna této směrnice je v současné době předmětem trialogu a věřím že tlak na snižování emisí skleníkových plynů získá v evropském parlamentu podporu. na druhou stranu se ale domnívám že snižování emisí by mělo probíhat v souladu se zákonným rámcem a je potřeba se ozvat pokud evropská komise překračuje své pravomoci byť se to zrovna v tomto případě týká hnědého uhlí a emisí znečišťujících látek jako jsou oxidy dusíku a rtuti a pokusím se vám vysvětlit, co mě k tomu vede. Podle směrnice o průmyslových emisích vydává Evropská komise tzv. záběry BAT, které jsou závazným dokumentem pro národní orgány vydávající integrovaná povolení pro jednotlivá zařízení. Podle uvedené směrnice se dostupnými technikami rozumějí techniky, které byly vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy bez ohledu na to zda jsou tyto techniky v dotyčném státě používány či vyráběny pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné. nelze tedy nařizovat použití takových technik které dostupné nejsou, respektive emisních limitů, které nelze v rámci dostupných technik dosáhnout. Bohužel existují značné důvodné pochybnosti, že v dále uvedených případech EIPPCB neplnilo správně svoji funkci a komise i přes upozornění na tyto problémy dostatečně nereagovala a připustila tak významné systémové selhání, které může mít za následek nezákonnost vydaných závěrů obat v případě některých velkých spalovacích zařízení. Proces přípravu závěru obat byl bohužel zatížen i procesními pochybeními, když komise při devátém zasedání fóra podle článku 13 v Bruselu dne 20. října 2016 neumožnila účastníkům vyjádřit řádně jejich názory na brev pro velká spalovací zařízení a připustila pouze negativní vyjádření s tím, vedla diskuzi především k nekonsenzuálním výsledkům, což jim umožnilo rozhodnout některé otázky arbitrárně. Konkrétně v případě emisního limitu pro rtuť stanovení rozsahu emisních úrovní spojených s BAT při spalování hnědého uhlí ve stávajících spalovacích zařízeních je založeno na neúplných, nevyvážených a částečně vadných údajích, které nebyly ze strany EIPPCB dostatečně verifikovány a za nepřesných výchozích předpokladech jako jsou nesprávně převedené dosahované emisní koncentrace ze zařízení v USA na jednotky používané v rámci EU nebo arbitrálně nezahrnuje údaje z určitých zařízení, jejichž data byla k dispozici v rámci dotazníkového šetření, nicméně nebyla uvažována při odvození emisních úrovní. Odvozené emisní úrovně pro rtuť tedy nesplňují právně závazný požadavek technické přesnosti, což vyplývá i z odborného posudku Hamburg University of Technology. Vážené kolegyně a kolegové, Výsledkem stanovení nejlepších technik, které mají být dostupné, je skutečnost, že v současné době neexistuje v Evropské unii jediná elektrárna nebo teplárna na hnědé uhlí, která by splňovala všechny požadavky vyplývající ze závěru oba. Pro řadu zemí, včetně České republiky, je hnědé uhlí jediným významným domácím primárním energetickým zdrojem, který mají k dispozici Uvedené nastavení emisních limitů tak může být a také bude těmito státy oprávněně vnímáno jako zásah do jejich suverenity ohledně volby energetického mixu. Podle článku 192 smlouvy o fungování Evropské unie opatření významně ovlivňující volbu členského státu mezi různými energetickými zdroji a základní skladbu pro jeho zásobování energií musí být Evropskou radou přijata jednomyslně zvláštním legislativním postupem postup evropské komise tedy může představovat porušení smlouvy o fungování evropské unie. bohužel členské státy již v pátek. twenty eight. four potvrdily závěry obat pro velká spalovací zařízení aniž došlo k úpravě zmíněných nesrovnalostí. v závěrečném hlasování byly proti všechny státy evropské unie které využívají ve svém energetickém mixu významné množství hnědého uhlí s výjimkou řecka kterému Evropská komise nabídla výměnou za jeho souhlas jiné ústupky týkající se ostrovních systémů a blokační minorita tak nebyla dosažena o pouhých 0,14 Lze tedy říci, že hlasování o závěrech BAT pro velká zařízení bylo politické a členské státy, které hnědé uhlí nevyužívají, přehlasovaly ty členské státy, které ho využívají a potřebují pro zajištění elektřiny a tepla a svou energetickou bezpečnost. celý proces přípravy závěrů obat který měl být nestranný a založený na technických faktech tak byl zásadním způsobem zpolitizován a zpochybněn. proti přijetí závěrů obat v navržené podobě hlasovalo i německo které rozhodně nelze podezřívat z nedostatku podpory pro obnovitelné zdroje energie a celkovou modernizaci energetiky závěry bat budou muset být aplikovány čtyři roky po jejich zveřejnění v oficiálním věštníku a do té doby se ani německo neobejde bez elektráren na hnědé uhlí tím méně se pak bez nich může za čtyři roky obejít česká republika nebo bulharsko. velmi mě mrzí že evropská komise takovéto politické hlasování připustila a nenavrhla odpovídající úpravu závěrů obat v souladu s technickými argumenty možná někteří lidé z evropské komise vidí tento výsledek jako své vítězství v rámci komitologie. ve skutečnosti ale právě taková pochybná vítězství vedou k porážce v nejdůležitějším boji který dnes eu vede v boji o důvěru svých občanů. namísto široce respektovaného technického dokumentu schváleného naprostou většinou členských států máme politický dokument nezákonně omezující využívání jednoho druhu paliva možná se říkáte že se to vaše země netýká protože nevyužívá hnědé uhlí. tady jde ale o princip dnes je to hnědé uhlí zítra to může být cokoliv jiného. to je důvod podání naší námitky. Thank you very much. Um, from the Teď je stínový zpravodové nejdříve za EPP, Bolet. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní Konečná eh, hovořila o hnědém uhlí, spalovacích zařízení, o emisích eh, dusíků a rtuti. A určitě se všichni shodneme na tom, že musí udělat vše, co je v naší moci, abychom omezili tyto emise, abychom se dostali k úplně nulovým emisím v budoucnosti. Hovoříme o prováděcím aktu, který eh, souvisí se směrnicí 2010, teď je o sedm let později, 2017. Já bych chtěl využít tu příležitost, protože zítra proběhne hlasování k položení eh, otázek eh, expertům komise. Předpokládám, že eh, jsou zde v sále a ještě se vyjádří. Za prvé, kolik průmyslových zařízení je ve hře? Jsou to desítky tisíc? Nebo kolik jich je v případě těch spalovacích zařízení na hnědé uhlí? Jsou to stovky, tisíce? Jaké je to číslo? To není úplně jasné. Jak už zaznělo, tak hovoříme o směrnici z roku 2010, máme zde údaje z roku 2010 a o sedm let později um, se určitě změnila spousta věcí, došlo k technologickému vývoji u těchto eh, zařízení a mě by zajímalo, kolika zařízení se to týká. Hovoříme o oxidech dusíku a v horším případě ještě o emisích rtuti. A eh, příslušné národní orgány mohou zohlednit eh, rozdíly. Je tady určitý prostor pro flexibilitu. Ale co to znamená v praxi? Jak příslušné orgány mají jednat, kontrolovat a mm, přijímat potom nějaké opatření? To je podle mě důležité. Co se týče nákladu, tak paní Konečná se o nich také zmiňovala a také o tom, že zejména u starších zařízeních eh, ty náklady, které by to pro eh, tato zařízení představovalo, pokud by ten prováděcí akt prošel, takže náklady by byly nepřiměřené. Ale co to znamená v praxi? Je to vyhodnoceno individuálně, případ od případu, nebo jde o strukturální rozhodnutí? A už se blížím k závěru svého vystoupení. Eh, polští kolegové hovořili také o možnosti nebo o eh, obavě eh, výpadku v rámci toho eh, retrofittingu, v rámci toho přizpůsobování. A s ohledem na náklady takovéhoto výpadku, zohledňovali jste to, jaká jsou rizika, jaké jsou potenciální rizika pro společnost takových výpadků? Takže spousta souvisejících otázek, které by bylo určitě užitečné zodpovědět před zítřejším hlasováním. Děkuji, chci připomenout, že v pět hodin eh, tady máme jako hosta pana komisaře Andriu Kajtise. Takže vás prosím o stručnost ve vašich eh, připomínkách eh, k těmto námitkám. Pan Danc jako další. Děkuji. Něco ke kontextu. Víme, že máme velký problém se znečištěním asi polovina, uh, půl milionu obyvatel umírá každý rok a asi 23 tisíc eh, z toho je v důsledku uh, eh, továr na uhlí. Je zde skutečná krize, kterou naše města prožívají. A to, co říkala paní Konečná, je, podle mě není pravda, protože říkala, že neexistují um, spalovací zařízení na uhlí, která by nesplňovala uh, limity, ale to není pravda. Uh, jak u těch 175 mg na NM3, tak existují. Pak jsou tady různé, různé technologie, které emise ještě snižují a nezohledňuje se kromě toho také fakta, že spousta údajů, které se tady opíráme, jsou z roku 2010 a mnohé ze zařízení splňují stávající limity. A to je jenom s polovinou dostupné technologie, mezi tím uh, eh, uh, eh, už se buduje další technologie. Uh, takže si myslím, že je možné eh, redukovat emise z těchto eh, zařízení a redukovat je ještě více u těchto zařízení na hnědé uhlí. Když se podíváme na ten proces BAT, tak eh, to není o hnědém uhlí, to je o technologicky neutrálních řešeních. A je to tak, že pokud nebudeme přistupovat k zařízení na hnědé uhlí eh, řádně, nebudeme mít vhodnou technologii, tak hnědé uhlí bude asi nejhorším eh, zdrojem eh, energie, pokud je o znečištění. To je fakt, ale na druhou stranu máme technologii, která toto řeší, je implementována, měla by být implementována. A to proti čemu je tato námitka, tak to říká, že současný kompromisní návrh zachází příliš daleko ale to bylo provedeno nejenom při zapracování znalostí o technologii, ale také se znalostmi eh, z průmyslu na základě diskuze, která proběhla. A jde o kompromisy, takže znamená to, že ani nejde o to eh, nejlepší možné snížení, které je reálné. Potom další věc. Mnoho zařízení nebo průmyslových zařízení mm, jsou průkopníky při redukcích emisí investovat do nových technologií a toto by závažně poškodilo tyto tato průkopnická zařízení eh, v zemích, kde eh, vynaložili velké úsilí na snížení znečištění ovzduší. Víme, že ti nejchudší v naší společnosti trpí eh, znečištění vzduchu nejvíce. Máme 23 tisíc smrtí každý rok z těch 400 tisíc plus umrtí v Evropě. To představuje obrovské náklady na naši zdravotní péči v EU a je mnohem nákladově efektivnější eh, řešit eh, ten problém u zdroje, než potom řešit eh, zdravotní problémy, rakovinu a všechny možné další související problémy občanů, které s tím souvisí. Jde o to, abychom významně zlepšili život stovek tisíc, možná milionů našich spoluobčanů. A toto je podle mě kompromis a já si myslím, že Eh, jde o dobrou práci a myslím si, že bylo hloupé to eh, podkopat. Paní Višněvská? Děkuji za slovo. Eh, já podporuji názor paní Konečné. co se týče mm, BAT pro spalovací zařízení a co se týče také limitu oxidu dusíku a rtuti u jejich emisí. Máme tady eh, velmi eh, ambiciozní plán eh, emisních hodnot 175 mg na NM3 a myslím si, že Evropská komise je v této věci slepá. Nevidí dvě věci. Za prvé, většina emisí dusíků pochází z dopravy, ze silniční dopravy. A vysoké mezní hodnoty u um, spalovacích zařízení na hnědé uhlí nezlepší nějak výrazně kvalitu vzduchu, ale náklady na výrobu, produkce, energie budou vyšší. A to nebude určitě tedy levné. Směrnice sama uvádí, že hospodářská účinnost je faktor, který je třeba zohlednit a Evropská komise to v tomto případě nedělá. A proto si myslím, že v případě velkých spalovacích zařízení je zapotřebí zohlednit výjimku. Musí existovat výjimky, například pro fáze modernizace takovýchto spalovacích zařízení. Analýza poměru nákladů a užitků by měla zohlednit také náklady netransportované energie. To omezení eh, emisí eh, dusíku na 175 mg by znamenalo, že eh, stará spalovací zařízení eh, by musela být eh, velmi nákladně modernizována, což z hospodářského hlediska nedává smysl. A kromě toho Eh, to mm, nemá nějaký velký smysl z hlediska dopadno životního prostředí. Kromě toho tady, jak už zaznělo, hrozí také riziko výpadku a pak tady je také velké riziko, například v Polsku, eh, že potom nebudeme mít žádné odpovídající výrobní kapacity, eh, které by zajistily poskytnutí energie zákazníků. My se teď tímto dostáváme do paradoxní situace. Státy, které eh, nevyužívají hnědé uhlí, tak diktují podmínky eh, státům, které využívají tuto formu energie. Uvedu příklad. Za posledních deset let v Polsku eh, jsme snížili emise oxidu síry v eh, průmyslových oblastech 80 A co se týče emisí oxidu dusíku, tak tam došlo ke snížení o 25 Ale technologické procesy mají samozřejmě svá omezení, své limity z hlediska zlepšení. A já si myslím, že dnes musíte vynaložit obrovské úsilí na to, abyste dosáhli malého pokroku a ta cena za ten malý pokrok může být velmi vysoká. Může jít o větší energetickou chudobu v zemích, kde eh, vlastně celá ekonomika stojí na eh, hnědém uhlí. A je toto je toto skutečně naším cílem. Já si myslím, že bychom měli mít realistické cíle a měli bychom myslet na naše občany. Thank you, Madam Chair. Kart, děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Vy jste řekla, abychom byli struční a tady mám problém, kde začít. Eh, protože eh, tady v tom usnesení je spousta nesprávných věcí. Já jsem zklamán, když si to přečtu, tuto námitku, protože my jako parlament, my bychom měli zajistit, že to, co napíšeme, je aspoň správně. A mm, abych to řekl na začátku jasně, mně se to nelíbí. Tento konečný výsledek se mi nelíbí. Ano, je to kompromis, ale já myslím, že jsme mohli mít tvrdší standardy. To je šestiletý proces a pokom, potom pokud my tam pouze zmíníme jednu schůzi v říjnu 2016, to byl šestiletý proces přece a teď my eh, vycházíme eh, z dat za rok 2010 přece a my víme ale, jak daleko se mohl průmysl dostat, kdyby byl býval chtěl. A je to politický kompromis, to chápu, ale když si přečteme tu námitku, tak to vypadá, že lidé ignorují fakta. Třeba tartuč. No, ve směrnici jako parlament my jsme vypustili rtuč, protože jsme řekli, že se to musí eh, řešit v té naší politice, která se týká zdrojů. A když si potom přečteme informace ve směrnici, tak 80% eh, těch dolů na hnědé uhlí splňují standardy, které máme na rok 2021. No tak co, a pokud je o NOXy, eh, takže ta, ten odkaz na ETS, no ETS nepokrývá NOXy, to není skleníkový plyn, takže to ne. A vlastně i tam vidíte, že hodně těch eh, spalovacích zařízení na hnědé uhlí plní standardy, ale pouze primární opatření po roce 2010, rozvoj nových typů měření, tak vlastně může vést k dalším redukcím a to jsme viděli, to existuje jak u NOXu, tak u Eh, rtuti splňujeme standardy, ty možnosti tady jsou. Potom samozřejmě jsou zde i možnosti různých odchylek, výjimek a v tomto smyslu, kdybychom řekli, dobře, my, dáv- my děláme námitku, protože to je příliš slabé, no tak ano, to by byla zajímavá diskuze, ale tady to úplně opačně. To jde úplně proti celému procesu. To je velice špatná věc proto a já doporučuji kolegům nepodpořit tuto námitku. Thank you. Dobře, děkuji. A nyní komise. Pan Weckenhardt. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto příležitost vést diskuzi o této důležité věci, tématu. Ano, fakt v pátek 28 podle článku 70, výbor podle článku 75, eh, tak eh, ty byly pozitivně přijaty závěry a to podle mě je hlavní krok eh, pro to, abychom řešili problémy, které před námi stojí, pokud je o kvalitu vzduchu. A je důležité trvat především na faktech. Za prvé 400 tisíc předčasných umrtí, mm, takže to jsme, to, potom, když se podíváme na eh, eh, LCP, nyní ty odpovídají za 46 emisí eh, síry, 18% noxu a potom i rtuti. Takže vidíte, že skutečně to je náš velký problém. Propojeno je to se směrnicí NEC a také bych to propojil s směrnicí o kvalitě mm, ovzduší. Tam máme velice vážnou situaci, protože ta je porušována. 16 řízení pro porušení této směrnice, 12, eh, které se týkají NO2 a eh, síry se týkají dvě řízení. Takže vidíte, že to je vážná věc. A také teď pokud jde o ten proces jako takový, zde, máme velice, zde jsme slyšeli vážná nařčení, pokud jde o solidnost toho procesu, eh, pokud jde o solidnost, fundovanost této práce, a to jsou nařčení. Eh, takže eh, ty závěry, v podstatě to je výsledek šestileté vyčerpávající práce podle pravidel Eh, guidance, pref guidance, tak tomu říkáme v komisi. A my jsme připravili 12 prefů podle tohoto postupu. Tento postup znají všichni, je otestován, je mm, jak si prokázal se, je, mm, a na tom Evropská unie přece musí být hrdá. To my dokonce exportujeme takovéto postupy, protože jsou kvalitní. Já si nemyslím, že eh, mnoho dokumentů, eh, eh, které máme v institucích zde, prošlo takovým, takovými analýzami, takovými hlubokými analýzami, jako tyto. A máme zde technickou pracovní skupinu, 289 členů a většina z nich z veškerých možných sektorů, průmyslu dokonce i. A nevládních organizací, občanské společnosti, akademických kruhů. Technická pracovní skupina byla vytvořena v roce 2011 a splnila svoji činnost v roce 2016. A nyní dovolte, abych prošel některé další fakta a schromáždili data od 518 zařízení z roku 2010 295 případových studií, celkem 8 8 500 připomínek schromáždili v tom procesu, když se připravoval první návrh brefu a na konečném zasedání pracovní, technické pracovní skupiny, tak eh, veškeré ty eh, důkazy, které se týkají emisí, tak na všem se tam dohodli a bylo to sedm pracovních dní těchto, to, kdy v podstatě všechno bylo úplně transparentní za účasti expertů a to ukazuje, jak seriózní ten proces je. Je seriózní, protože implikace, dopady jsou také velice vážné. A pokud je o celkovou strukturu těchto e, závěrů, tak je třeba vzít do úvahy fakt, že ta struktura je taková, abych se zajistilo, že jak definice B a T e, e, budou, jsou možná nejkonkrétnější, specifické pro každý typ paliva a sektor. Máme sedm hlavních sekcí, a dokonce dále to ještě rozděleno na podsekce a to, eh, ta struktura znamená, že ten dokument obsahuje 74 eh, závěru BAT, 72, které se týkají eh, energetické účinnosti, 15, které se týkají emisí do vody a 257 BAT, které se týkají emisí do vzduchu. Takže vidíte, že to je strašně rigorózní proces a já nemohu, aby tady někdo říkal, že to je politizovaný, spolitizovaný proces. Ne, to je velice rigorózní, nejrigoróznější proces a podle našeho soudu je to něco, co ctí Evropskou unii jako takovou. Také jsme slyšeli kritiku i v rámci celého procesu. Ano, to je zdravé ze strany nevládních organizací. Slyšeli jsme i hlasy v lednu, že ty závěry jsou příliš slabé dokonce chabé a že jsme podlehli lobby průmyslu. Také jsme slyšeli kritiku z průmyslu, že naopak jsme příliš nároční v těchto BAT a slyšeli jsme i, e, že prý jsme byli lobováni nevládními organizacemi. Takže vidíte, že to, a to je důkaz toho, že to je vyvážené, když e, e, nikdo, obě, obě strany spektra nebyly spokojené. A tady ale já myslím, že vítězem celé té diskuze bude kdo? Evropský občan. Evropský občan. Opět, když se podíváme na těch 40 tisíc umrtí spojených právě se špatnou kvalitou vzduchu eh, v těch eh, regionech, které skutečně jsou velice postiženy, tam, kde ten průmysl existuje, tak nelze váhat. Ano, vidíme, že to je skutečně prospěšné. A pokud, takže to, eh, co tam zmiňujete, to jsme všechno slyšeli už v celém procesu i e, jedno e, lobby, tam se e, o tom mluvilo, to je Eurocoal, te, te, takže tam ty také tvrdili, že to povede všechno k nákladům. Ano, to nikdo neskrývá. Je to pochopitelné, je to legitimní, že průmysl se bude snažit snižovat své náklady, protože Mm, budou chtít mm, oslabovat eh, ty požadavky. Ano, ale musíme zajistit, že ten proces bude technicky odolný, že budeme rozhodovat na základě podkladu a důkazů, takže nejde nám jenom o krátkodobé náklady pro průmysl, ale jde nám o výhody, eh, eh, pokud jde o budoucí konkurenceschopnost a proto ty inovace jsou tak důležité. Ale také samozřejmě nemůžeme ignorovat výhody pro životní prostředí a pro zdraví. A to je něco, co, o co přece nám především jde v těchto úvohách. Takže námitka e, poskytuje takovou genero, generickou kritiku celého procesu. Ne. To je vážná věc, protože slyšet, že účastníci nebyli schopni vyjadřovat své názory v říjnu roce 2016 nebo kritizovat závěry, které se týkají emisí eh, tutě eh, či emisí, takže to je nespravedlivá kritika, kterou tam čteme. Já doufám, že se vám poskytl dostateč, dostatečné důkazy, že tato kritika je neopodstatněná, pokud jde o management TWG z EPICB. Komise se domnívá, že celý ten proces je exemplární. A já mohu jenom zopakovat, je to proces, omlouvám se, říká paní předsedkyně, kdybyste mohlo to už uzavřít. No já to uzavřu. A jenom chci, abyste viděli, že eh, eh, zde máme důkazy. S vaším dovolením dovolte tři body ještě. Jedna, který se týká formy. Forma 24. Eh, října. Fórum, pardon, fórum, role toho fóra. To fórum, to není pokračování technické skupiny, ne. To fórum v podstatě ta technická část skončila. Sekce 1.3 Brefu hovoří o roli tohoto fóra. Skutečně mu trvám na svém. Prosím, musíte to skončit stručně. A už toho moc není, ale já chci, aby to bylo všem jasné aby nedošlo ke zmatení. Jaká je role fóra? Primární role fóra je zajistit eh, eh, to, že se budou vyjadřovat eh, názory a mm, mm, mm, my chceme, eh, skutečně nám, my jsme již vedli dlouhé diskuze, technické diskuze, právě proto, aby všechny nás, názory byly vyslyšeny. To je třeba tady jasně říct, protože tady takové naštění, že tomu snad nebylo. A za druhé, než uzavřu, to se týká rtuti. Musíme si připomenout závazek EU eliminovat, ta, e, nebo tam, kde to nepůjde, zredukovat e, emise rtuči. Tento výbor, váš výbor, jednomyslně podpořil nové nařízení o rtuči, za to vám děkujeme. A to nám umožní, aby EU ratifikovala e, Minamatskou umluvu, což je velký krok při řešení této velké hrozby pro zdraví a životní prostředí LCP. E, největší zdroj emisí rtuti, takže to se musí proto řešit. A v souvislosti s tímto, co my navrhli jsme v BAT, to vychází ze skutečných podkladů, dat z zařízení v EU a e, tady myslím si, že máme solidní podklady, když se podívám třeba na jeden mikrogram, na jeden krychlový metr, takže e, to, ty, ta data máme a je třeba rozptýlit nepochopení. To se použilo, abychom stanovili skutečně eh, ten, eh, tu nejnižší úroveň BAT jako takový guidance. Jak víte, eh, BATL to je škála vždycky, která reflektuje rozdíly, které se týkají konstrukce různých těch zařízení, spalovacích zařízení a Eh, expertní názor, eh, o kterém se hovoří v námitce, ten vychází z několika nepochopení těch guidance, a to především eh, pokud jde o ty dva konce, ten nižší a nejvyšší konec té škály. Skutečně já se omlouvám, ale určitě bude další příležitost. Velice stručně teď paní Konečná, máte minutu, pokud chcete vůbec zareagovat a pokud ne, tak děkuji Dobře, děkuji. Tím jsme uzavřeli, budeme hlasovat zítra. A nyní máme zde pana komisaře Andrew Kajtisem. tak, dobré odpoledne, pane komisaři, díky, že jste přišel na strukturovaný dialog. Je zde velký zájem o témata, která spadají do vašeho pole působnosti, takže eh, je mi jasné, že kolegové budou eh, mluvit sami za sebe, takže já vás jenom přivítám, těšíme se na váš projev. Řekněte nám něco o prioritách, které máte jako komisař pro příští roky. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za to, že jste mi dala možnost sedět tady na této straně. Díky za tu výjimku. Vážení poslanci, členové výboru Envy, je mi eh, velkým potěšením eh, před vás předstoupit při dalším strukturovaném dialogu. Vlastně jsme uprostřed mého mandátu jako komisaře pro zdraví a potravinovou bezpečnost. Rád bych využil tuto příležitost k tomu, abych stručně zdůraznil několik klíčových oblastí mého portfolia. Vy jste mě opakovaně slyšeli zdůrazňovat prevenci, propagování ten takzvaný program 4P. Zdraví je potřeba definovat co nejšířeji. Zdraví je totiž stavem kompletního fyzického, sociálního, mentálního blahobytu. Není to pouze stav absentujících chorob. Mým záměrem je, aby Evropané zůstávali co nejzdravější, co nejdéle jsem přesvědčen, že v prevenci a propagaci nových znalostí musí být činnější všechny členské státy při využívání veřejných prostředků. Takováto opatření musí eh, cílit na všechny a musí podávat zvlášť pomocnou ruku zranitelným, chudým a nezaměstnaným, musí pomáhat menšinám, jako jsou třeba Romové, řešit sociální, environmentální a behaviorální determinanty zdraví Eh, snažíme se vytvořit virtuální centrum zdrojů s, největš- s eh, osvědčenými postupy, eh, chceme lépe řídit chronické choroby a pomáhat členským státům, lépe využívat osvědčené metody a chceme po podporovat členské státy v řešení rizikových faktorů. Například chceme omezovat vystavování dětí reklamám na alkohol a nezdravé potraviny. Zde bych rád apeloval na členy vašeho výboru, aby hájili zdravotní otázky, například i při diskusi směrnice o audiovizuálních službách na plenárce. Poté hovoříme o směrnici o tabákových produktech a o alkoholu. Hovoříme o produktech, které jsou uváděny na trh, aby redukovali e, objem cukru, tuku nebo transmastných kyselin v potravinách. Je potřeba zaměřit se na směrnici o e, vyživových hodnotách. Ta směrnice stanovuje právní rámec pro potravinové firmy, které chtějí zajistit větší prospěch uživatelů z jejich produktů. Předpokládáme, že tato revoluce bude dokončena někdy na začátku roku 2018. Jak si asi vzpomínáte, loni v prosinci jsme zavedli povinné označování nutričních hodnot, což je výrazný milník v Evropské unii a v potravinářském průmyslu. Paralelně také spolupracujeme s výrobci potravin a s členskými státy, abychom zlepšili celkovou nutriční kvalitu zpracovávaných potravin. Členské státy v nedávné době odsouhlasily monitorovací systém pro národní iniciativy pro reformulaci potravin, což je důležitý milník a konkrétní krok pro podporu eh, akce na národní úrovni. Průmysl rovněž učinil celou řadu závazků v této oblasti. Jedna oblast, která je zvlášť, důležitá, je oblast ingrediencí a nutričního označování na alkoholických nápojích, k čemuž komise, komise přijala zprávu 13. března. Vyzvali, své, vyzvali jsme průmysl výroby alkoholických nápojů, aby do jednoho roku vypracoval seberegulační návrh, kde má jaksi poskytnout informace o přísadách a nutričních hodnotách u všech alkoholických nápojů. Všem pokud ta jejich reakce nebude dostačující vzhledem k našim očekáváním, poté spustíme dopadovou studii a budeme revidovat další možnosti. Paní předsedkyně, vážení poslanci, rád bych rovněž využil tuto příležitost k tomu, abych zmínil své vážné obavy ohledně očkování. Je nepřijatelné, aby v 21. století lidé v Evropě stále umírali na choroby jako spalničky, které lze eh, snadno, kterým lze snadno zabránit vakcinací více než eh, pět tisíc lidí eh, dostalo spalničky v posledních čtyřech měsících. Několik eh, lidí na tuto chorobu dokonce zemřelo. Proto vytváříme společné kroky s členskými státy ohledně vakcinace a já jsem uspořádal workshop se všemi zúčastněnými stranami, kde jsme diskutovali o možnostech zlepšení vakcinačních programů a jejich akceptace. Rád bych vás podpořil v tom, abyste o této otázce mluvili co nejvíce nahlas. Je potřeba, abychom jednali společně a bojovali proti této vakcinační váhavosti v Evropě. Teď se dostávám k antimikrobiální, antimikrobiální rezistenci, což je otázka, která souvisí se zdravím a potravinovou bezpečností. Nedávné hodnocení Ehm, antimakrobiálního rezistenčního akčního plánu 2011-2016 poznamenává ehm, výrazné pokroky, ale dochází také k závěru, že je potřeba ještě více bojovat s AMR a to ehm, soustředěněji. Budeme potřebovat posílený akční plán v této oblasti, který bude představen později tento rok. Zaměří se na tři strategické pilíře. Za prvé, aby EU byla regionem s osvědčenými postupy, za druhé, aby, byla posíl, aby byl posílen výzkum a vývoj a za třetí, um, abychom byli při mezinárodní půdě, abychom mohli utvářet globální aktivitu. Brzy představíme pokyny o rozumném používání eh, antimikrobiálních prostředků v humánní medicíně, což doufáme přispěje k lepšímu zpravování našich zásob antibiotik. Nakonec bych vás rád vyzval, abyste apelovali na radu, aby urychlila práci v oblasti veterinární medicíny a e, v oblasti e, krmiva obohaceného léčivy, což je zásadně důležité při boji proti antimikrobiální rezistenci. Teď se dostávám ke zdravotnickým technologiím, to je velice důležitý prvek e, přístupu k zdravotním technologiím je potřeba podporovat kompetentní úřady, aby lépe určovali, zda nějaká nová zdravotní intervence, například nějaké nové léčivo, předna- přináší skutečnou přidanou hodnotu v porovnání s existujícími prostředky. Mé služby analyzují výsledky eh, veřejné konzultace v této oblasti a připravují studii dopadů. Eh, chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za vaše usnesení, které doporučilo harmonizaci nástrojů eh, Health Technology Assessment a příslušných metodik a navrhlo také poli, povinné mm, eh, relativní hodnocení efektivity na úrovni EU. Já se chystám představit iniciativu na toto téma ještě před koncem tohoto roku, které, která bude mít jasné přínosy pro všechny, zejména pro evropské pacienty. Rád bych také zmínil evropské referenční sítě. Eh, ty, takzvané, ty takzvaná e-health řešení představují velice důležité prostředky například pro Eh, budoucí možnost revize diagnózy u pacientů, specialistů, specialistů, když se jedná o případ vzácné nebo komplexní choroby. Je potřeba zajistit, aby tyto evropské referenční sítě mohly nasazovat své služby eh, přeshraničně napříč Evropu, aby dokázali snadno komunikovat. Proto vás chci poprosit o pomoc při propagaci této sítě napříč EU, abyste i nadále podporovali její další rozvoj. Jak víte, eh, zdraví a bezpečnost potravin jsou integrální součástí agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Zdraví přispívá jak sociální kohe, ko, ko, kohezi a ekonomické prosperitě. Proto navrhuji posílit sociální rozměr zdraví v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Tento pilíř, jak byl přijat minulý týden, předpokládá, že všichni mají právo na včasný přístup k dostupné preventivní a kurativní zdravotní péči na dostatečně vysoké úrovni kvality. Doufám, že parlament náš návrh podpoří. Eh, co do interinstitucionální proklamace na toto téma, rovněž bych vás rád vyzval, abyste dále přispívali do diskusí ohledně reflexního dokumentu na téma sociálního rozměru v EU. Je potřeba řešit eh, biogenetické, sociální a environmentální determinanty lidského zdraví a veřejného zdraví společně. Jinak eh, nebudeme schopni nikdy zabránit vysoké incidenci chronických chorob a předčasných umrtí. Dovolte mi stručně se vyjádřit také k potravinovému odpadu, což je součástí našich udržitelných cílů. Máme novou platformu eh, Food Losses and Food Waste, která združuje hlavní aktéry, jak veřejné, tak soukromé, napříč potravinářským sektorem. Jsem přesvědčen, že tento nástroj bude zásadní pro eh, generování reálných výsledků eh, za účelem splnění našich cílů udržitelného rozvoje, tedy že do roku 2030 snížíme potravinový odpad o polovinu. Eh, rád bych zakončil důležitým bodem, to je bezpečnost potravin. Myslím si, že je dnes potřeba modernizovat rámec naší politiky pro potraviny a je potřeba zaměřit se na obecnější potravinovou legislativu. V dnešních dech Evropská unie může být hrdá na to, že má snad nejkomplexnější, nejpřísnější systém řízení rizik z potravin na světě. Nicméně ta samotná diverzita evropských potravin a komplexnost našich dodavatelských řetězců znamenají, že krize a výzvy se budou čas od času nutně znovu objevovat a neustále se budou objevovat nové, nové záležitosti. Proto je velice důležité, abychom eh, hleděli dopředu a byli připraveni. Proto jsme provedli komplexní fitness check o naší všeobecné potravinové legislativě, abychom zhodnotili, zda je stále ještě účelná. To nám rovněž pomůže zjistit, zda máme nějaké slabiny v této, v této legislativě, které bychom mohli zlepšit. A výsledky tohoto cvičení budou zveřejněny na konci tohoto roku. Já vím, dámy a pánové, že to je celá řada citlivých témat. Nechci zabíhat do, po, do podrobností u pesticidů. Je mi jasné, že to přijde v otázkách a odpovědích. Nechci hovořit o endokrinních disruptorech a o těch všech ostatních citlivých tématech, ale samozřejmě jsem připraven vyslechnout si vaše otázky a pak na ně samozřejmě rád zareaguji. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, pane komisaři. Takže kolegové, uděláme to takto. Proběhne první kolečko, koordinátoři nebo jejich náhradníci, dvě minuty každý. A buďte tak hodní, omezte se na dvě témata, ne navíc, protože když eh, vychrlíte mnoho témat, pan komisař bude moci odpovědět jen s obtížemi. A nechceme ho zahltit. Takže začneme tak a pak komisař odpoví a pak budeme pokračovat. Takže dvě minuty každý. Děkuji, pan Líze, jako první. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu komisaři za prezentaci, také za vaši angažovanost. Já možná trochu přiostřím dnešní diskuzi. Když se podíváme eh, na to, co zde ve výboru Máme za legislativní návrhy, eh, které spadají do eh, oblasti působnosti pana komisaře, tak eh, je to zejména zpráva Francois Kostert k léčivům veterinárním. A já jsem právě měl rozhovor s budoucí ehm, předsedou estonského předsednictví. Ale podle mě zde máme problém, že komise komisaře Junckera v oblasti zdravotnictví nepředložila žádný návrh a já si myslím, že musíme být opatrní. Je jasné, že e, není dobré mít příliš velkou regulaci, příliš podrobnosti a tak dále. Nechceme předepisovat lidem, co mají pít, co mají jíst, ale přesto na druhou stranu existuje pár problémů a Nestačí nám možná jenom konference doporučení, ale také legislativa. My jsme hovořili o dvou věcech, nebo můžeme hovořit o dvou věcech, ale já bych vás chtěl poprosit, abyste tento rok předložili dva konkrétní návrhy, nejenom akční plány. U antibiotik potřebujeme nějaký nástroj a vedle mnoha, mnoha dalších věcí, eh, to, že mají být cíleně nasazována a tak dále, a tak dále. A potřebujeme také nová antibiotika, protože jinak to nezvládneme. My jsme v této věci jako parlament apelovali už několikrát a pokud to mm, není vaše vina, co vám i věřím, tak eh, je zapotřebí hovořit s těmi lidmi, kteří v tom něco mohou dělat, abych se uh, něco dělo. A potom tady máme um, otázku hodnocení zdravotnických technologií, HTA. Můžeme mít akční plán, kde můžete popsat to, o čem chcete v té budoucnosti diskutovat ale není to věc, kterou bych musel nutně adresovat přímo vám, pane komisaři, ale chci říct, že opravdu musíme společně o těchto věcech hovořit, tak aby se stalo něco konkrétního. Děkuji. Pan Poc jako další. Eh, děkuji paní předsedkyně, eh, děkuji také panu komisaři, jsem velmi rád, že tady je mezi námi. Chtěl bych poděkovat také komisi za návrh eh, k narození dočasných omezení u u neonikotidů. Pak u pesticidů, to je další téma, paní předsedkyně řekla dvě témata, takže by já bych se vás chtěla zeptat, jestli nám můžete poskytnout aktuální informace o stavu věci u lifosidů, protože máme pozitivní vyhodnocení od eh, agentury a na druhou stranu máme jiné dokumenty. A já vím, že eh, toto téma bylo také na programu eh, komisařů minulý týden, takže by mě zajímalo, jaká je situace. A potom v otázce eh, pesticidů a endokrinních disruptorů, to jste asi ode mě určitě očekávali tuto otázku. Protože diskuze mezi členskými státy ukazuje na to, že eh, zatím není úspěšná a mě by zajímalo, co v této věci má v plánu komise. Druhé téma, a opět to asi ode mne očekáváte. E, je to e, rakovina trávicího ústrojí. Máte nějaké aktuální informace, jak to bude s evropskými e, pokyny k zajištění kvality u screeningu u této choroby, potom jak je to s dalšími pokyny pro například rakovinu děložního střípku nebo rakovinu prsu ta rakovina trávicího ústrojí, to se hodně týká rakoviny slinivky, tam víte, že úmrtnost je nejvyšší jak ve světě, tak eh, v Evropě. V EU jsme třetí, co se týče incidentu, takže je to určitě problematická oblast. A mě by zajímalo, jaká cílená eh, evropská politika eh, se plánuje z hlediska léčby rakoviny slinivky, jeho monitoringu, prevence a tak dále, pokud vůbec nějakou plánujete. A potom u rakoviny slinivky. Pokud to budete eh, nějak řešit v rámci eh, společného, společné evropské eh, akce u těch obsáhlých kontrol, nebo pokud můžete poskytnout nějaké jiné další informace k tomuto typu rakoviny. A také pokud byste mohli říci, jak to bude s financováním, protože pouze 2% z toho, co jde na rakovinu, jde na rakovinu slinivky. Děkuji, pan Pěka. Dvě minuty. Eh, děkuji za slovo. Pan komisař eh, přednesl celou eh, řadu zajímavých plánů. Já se budu věnovat třem aspektům. My jsme schválili zprávu k veterinárním léčivům. Hovořili jsme také o, antibio- o rezistenci vůči antibiotikům. A musíme eh, samozřejmě eh, řešit tuto otázku. A potom eh, druhá věc, že nám chybí koordinace. Dnes jsme hovořili o značení alkoholických nápojů a nám eh, chybí nějaké odkazy. Chybí nám informace o tom, jakou energetickou eh, hodnotu mají jednotlivé alkoholické nápoje. Evropská komise se tím nezabývá. Jde například o obsah cukru a podobně. Jde o základní informace, které bychom měli spotřebiteli poskytnout a které by měl mít k dispozici na etiketě, na značení. Další věc. V tisku, v novinách se můžeme dočíst o takzvaných doplnicích. ve stravování, o různých výživových doplňcích. a také o věcech, které se objevují v kosmetických prostředcích. A hovoří se o tom, že spousta alergií je způsobena právě těmito doplňky nebo prostředky. A my nevíme, nebo víme velmi málo o různých přísadách, o různých přidaných látkách v potravinách. Máme, existuje takový starý dokument, kde byl eh, seznam takovýchto látek, nebo je tam zmíněn, ale tam se mimo jiné hovoří také o léčivých, takže si myslím, že by bylo vhodné provést revizi tohoto dokumentu. E, děkuji za slovo, paní předsedkyně, děkuji také panu komisaři za to, že e, k nám zavítal. A jedna z otázek, která tady e, zazněla, je ta otázka glufosinátů. Jde o nejrozšířenější herbicid ve světě, to, jaký to má vliv na životní prostředí můžete vidět eh, ze studie, eh, kterou vedela EFSA, také národní orgány. Je tam několik bodů. Ehm, mě by zajímalo, zda je karcinogenní nebo ne hm, glufosinát. Potom otázka pesticidů a těch nízkorizikových pesticidů. V zemědělství ehm, probíhá spousta inovací, tak aby tam byly, eh, bylo, hm, hm, abychom měli buď žádné nebo pouze nízkorizikové pesticidy. Máte nějaký postup eh, pro tyto nízkorizikové pesticidy, tak aby v zemědělství byl udržitelnější eh, rozvoj těchto aspektů? A za třetí, jde také o udržitelnější zemědělství z hlediska klimatických změn, biodiverzity, ztráty živin a tak dále. Eh, z tohoto hlediska můžeme najít nějaké řešení pro um, nové techniky eh, pěstování rostlin a křížení rostlin. Paní Konečná. Předsedkyně, vážený pane komisaři, děkuji vám, že jste dnes mezi nás zavítal. Dovolte mi upozornit pouze na jedno téma, protože si myslím, že je poměrně zásadní již v roce two thousand and fifteen jsme totiž v tomto výboru spolu s neziskovým sektorem vyzývali komisi k vytvoření nové koncepce boje s nemocemi jako hiv tuberkulóza a hepatitida c pro léta two thousand and fourteen až. two thousand and twenty já jsem napsala několik písemných otázek na komisi k tomuto tématu a. eleven dubna tohoto roku tento výbor dokonce přijal již druhou otázku k ústnímu zodpovězení k této problematice. a čeho jsme se dosud dočkali? absolutně ničeho. Vždy bohužel jen vyhýbavým vágním slovům a slibům, které nikdy nebyly naplněny. O řešení situace jsme žádali již trojici holandského, slovenského a malského předsednictví a to už nám dneska také končí. A mezitím se situace pouze zhoršuje, prošly nám i ty strategie, které před dvěmi lety běžely a navíc e, nakažených virem HIV minimálně vně i, e, nebo vevnitř, ale i vně a na hranici Evropské unie je víc a víc. I členské státy už pochopily, že nutně potřebujeme aktualizovanou rámcovou politiku boje EU s HIV, tuberkulózou a žloutenkou typu C na období 2016 až 2020, která by vyřešila specifický charakter epidemie nejenom v Evropské unii, ale především také v zemích východního partnerství Jenomže pak se uskutečnila neformální schůzka v Bratislavě v říjnu 2016, opět uplynul čas a opět se nic nestalo. A já bych se vás, pane komisaři, opravdu chtěla zeptat, kdy s tímto hodláte začít něco dělat, kdy předložíte, předložíte dané akční plány a kdy konečně pomůžete členským státům, ale i občanům, aby jsme tomuto tématu se nevyhýbali, ale abychom s ním mohli objektivně bojovat. Děkuji vám moc za odpověď. Yes, thank you very much. Now Mr. Stas. Eh, eh, děkuji paní předsedkyně za slovo, děkuji také pane komisaři za jeho vyjádření. Je mm, dobré, že tady máme už po druhé příležitost během několika dnů eh, se s vámi setkat. My jsme také v belgickém parlamentu diskutovali o podobných tématech. Vyslechli jste si obavy belgického parlamentu, které se týkaly glufosinátu. senátu a také další části vaší politiky. Například o boj proti obezitě, tabákové závislosti a tak dále. Jsme na stejné lodi jako vy. Ale u glufosinátu bychom chtěli aktuální informace, eh, jak se věci mají, jak už o toho žádal pan Poc. Neměli bychom eh, se zabývat pouze tím, zda to je karcinogenní nebo ne. To je jenom jedna část otázky, protože glufosinát je také endokrinním disruptorem, a z dlouhodobého hlediska eh, je to velmi škodlivé pro eh, savce, pro ptáky, má to negativní dopady na eh, vodu. Jaký je tedy stav? Jste připraveni řešit Eh, také ty podmínky, které jsme, eh, o kterých jsme hlasovali v dubnu loňského roku, kdy jsme hovořili o tom, že by se to nemělo používat na veřejných prostorech nebo na eh, hřištích a jestli neexistují nějaké alternativní metody pro boj proti škůdcům, pak že se musí používat tyto alternativní metody a tak dále. EFSA byla ve velmi obtížné situaci, měla 182 eh, studií, eh, které byly základem toho hodnocení, ale 82 z těchto studií nejsou veřejně dostupné. Jak jste včera řekl, eh, tak mm, důvodem jsou obchodně citlivé informace. Nemyslíte si ale, že nastal čas předložit návrh, který by změnil úpravu pesticidů tak, aby EFSA mohla svá prohlášení zakládat pouze na veřejně dostupných studiích? pokud, nebo pokud průmysl poskytne nějaké informace, tak musí souhlasit s tím a financuje, tak musí souhlasit s tím, že tyto informace budou veřejně dostupné všem, tak abychom mohli, mohli hovořit skutečně o eh, vzájemném přeskumu. Pokud ty studie nejsou veřejně dostupné kvůli obchodně citlivým údajům, tak to je jejich problém, ale diskuze musí probíhat eh, ve veřejném prostoru, musí probíhat transparentně. pokud eh, komise předloží takovýto návrh, tak eh, určitě můžete počítat s naší plnou spoluprácí stejně jako eh, na mm, úrovni rady. Paní minuta. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Od ledna 2017 ve Francii označování původu je povinné pro eh, produkty, které obsahují 5 mléka a 8 masa. Alespoň víme, že toto opatření bylo velice kritizováno, že je protekcionářské a to především bylo kritizováno federací Fund Ring Europe a také se zdá, že i americké orgány to kritizují. Trumpova administrativa předvídá podobnou eh, legislativu pro hovězí maso. I seznam potravin, které by mohly eh, eh, být tohoto předětem. se prodlužuje. I italský ministr hovořil o možných opatřeních týkající se rýže. I když my Eh, jsme pro takováto ustanovení, tak eh, já se ptám, jaké, jakou, eh, jaké mm, závěry z toho vyvozujete především pro podniky, především malé podniky a jaké produkty podle vás by mohly být po podobné úpravy. Děkuji. Thank you very much. So this completes our... Děkuji, máme za svou první kolo. Děkuji. Děkuji za položené otázky. Já začnu otázkou pana Petra Lízeho o antimikrobiální rezistenci a akčním plánu a o nových antibiotikách. A samozřejmě jde také o mm, technologické vyhodnocení eh, o HTA. Teď právě dokončujeme veřejné konzultace o hodnocení zdravotnických technologií a potom zahájíme posouzení dopadu a uvidíme, jaký bude další Eh, další postup. Eh, až budeme mít celkový obrázek a na konci roku možná můžeme přijít s legislativním návrhem. Já jsem proto, abychom předložili legislativní návrh, ale musíme vyhodnotit celou situaci, abychom si ujasnili, jak dále postupovat, takže potřebujeme posouzení dopadu. Makrobiální rezistence a nová antibiotika. Jak víte, tak tady máme iniciativu inovativních eh, léčiv, eh, to je projekt, který je teď na řadě, společnosti provádějí své klinické testy. Eh, momentálně jsme zaznamenali pokrok u testů mm, rychlé diagnostiky. Tam už se ukázaly první výsledky. A na našem společném setkání s dalšími komisaři budou prezentovány tyto výsledky. Komise eh, vítá celou řadu pozměňovacích návrhů, které přijal parlament, které jsou v souladu s hlavními cíly návrhu u antimikrobiální rezistence. Ale jak víte, vy jste se ptali na legislativní iniciativu. Ale podívejte se prosím na veterinární léčiva. To je věc, kterou musíme eh, finalizovat, stejně jako ten druhý nástroj. Na úrovni rady dochází k prodlevám. My jsme se obraceli znovu na malcké eh, předsednictví, aby bylo aktivnější, zejména o veterinárních léčiv. Protože eh, je to propojeno, ty dva legislativní akty jsou propojené a souvisí také s naším návrhem, který chceme předložit v červnu, což je náš eh, nový, nová akce k mm, eh, antimikrobiální rezistenci. Takže ještě jednou bych vás chtěl poprosit, abyste vyvíjeli také tlak na radu, aby byla v této oblasti aktivnější. Potom neonikotidy a to, o čem hovořil pan Pavel Poc, a také otázka pesticidů. Začnu pesticidy. Myslím si, že je to velmi důležité politické téma. Jak víte, tak jsem dostal spoustu, spoustu dopisů, e-mailů, a v, v lednu jsme přijali Evropskou občanskou iniciativu, která měla za cíl získat milion podpisů k zákazu zákazu um, lifosajtů. Myslíme si, že ten nástroj je dobrý po uh, zvyšování povědomí k většímu transparen- větší transparentnosti v té obecné rovině o používání pesticidů netýká se to jenom eh, glufositů. Evropský parlament eh, loni přijal eh, usnesení o prodloužení užívání glufositu pro určité období, ale my se řídíme obzřetnostním principem. Měli bychom vyhodnotit otázku, zda to je karcinogenní nebo ne. A výsledky jsou takové, že nejsou mutagenní ani karcinogenní tyto látky a nejsou toxické pro eh, reprodukční zdraví. Ta situace je velmi důležitá v celém světě. Máme vyhodnocení eh, společné organizace pro eh, potraviny a zemědělství OSN, pak dalších organizací. A výsledek je, že není pravděpodobné, že by to bylo karcinogenní. Eh, potom mm, ochrana eh, organizace z Nového Zélandu došla ke stejnému závěru, stejně tak eh, v Kanadě orgán, který reguluje pesticidy, stejně tak bezpečnostní výbor, Japon, výbor Japonska. Takže máme spoustu, spoustu vědeckých informací a já velmi rád a musím říct, že dostávám e-maily od Johna Little ze Spojených států, což je velmi známý aktivista, stejně jako Rosemary Jaso, Eh, která je velmi aktivní eh, v této oblasti. Zaslala spoustu různých informací a my je potom eh, přeposíláme generálním ředitelství Sante a odborníkům, potom EFSA a dalším orgánům. A snažíme se být opravdu transparentní a otevření v této situaci. Jak víte, ochrana veřejného zdraví spadá mezi moje povinnosti. A také víte, že jak Macha, tak EFSA a jejich hodnocení došly k závěru, že bychom neměli tuto látku klasifikovat jako karcinogenní. Když vezmeme v potaz tyto vědecké eh, závěry, tak můžeme dojít k závěru, že, jsou, že daná kritéria jsou uspokojivá, pokud budeme v potaz realistické podmínky užití. Samozřejmě jsme navrhli členským státům, aby přijali striktní použití eh, těchto látek a, a měli bychom omezit její užívání ve veřejných prostorech, parcích, hřištích a eh, minimalizovat použití před sklizním. To jsme navrhovali. Potom jsme se také obrátili na členské státy s žádostí, aby obnovili udržitelné použití eh, mechanismů pro pesticidy, aby eh, se zaměřili na integrovaný management pesticidů aby eh, zaváděly členské státy různé alternativní postupy, techniky, nechemické alternativy oproti pesticidům. A to všechno jsme udělali, tlačíme na postupy v tomto směru, tak abychom mm, jednali v tom širším kontextu u pesticidů, protože je naprosto jasné, že mm, je zapotřebí být v těchto otázkách velmi opatrný. Pak se mě doptal ten dokument Monsanto. Víte, že tady probíhá ve Spojených státech této věci šetření. A víme, že ve světě existuje spousta uh, různých příkladů, jako Dieselgate a další. A uvidíme, jak to vyšetřování proběhne. Ale pokud by se prokázalo, že došlo k záměrnému padělání studií, tak my okamžitě změníme ty závěry. Pokud by došlo k narušení vědeckých výsledků nebo narušení požadavků na laboratorní eh, postupy, tak samozřejmě to bude mít závažné právní eh, dopady, o tom není pochyb. Ale teď se musíme řídit vědeckými poznatky, protože jsme tak povinováni také ze zákona. Navrhujeme členským státům, aby eh, probrali další kroky schvalování, možná, že na konci září tohoto roku. Ale vy jste se nás ptali na eh, obecný přeskum eh, legislativy k pesticidům. A my předpokládáme, že vám poskytneme samozřejmě informace a pokud eh, zjistíme, jaký bude výsledek, tak můžeme diskutovat o tom, jak zlepšit eh, regulační situaci u pesticidů. Možná, že uvidíme, že bude eh, moci zlepšit transparentnost EFSA nebo zajistit nějaké nové možnosti. Budeme se tím zabývat a to velmi pečlivě, a na konci letošního roku. U neonikotinoidů se řídíme závěry EFSA, Bedlivě eh, sledujeme eh, tuto skupinu pesticidů a oblast včel. Eh, momentálně se vyhodnocují nová provedená data. Je, máme zde také eh, hůtu pro toto hodnocení eh, na konec listopadu letošního roku. Tam jsme to trošku prodloužili, tu lhůtu, protože máme velké množství dat a celé to spektrum dat k hodnocení je velmi složité. A žadatelé byli požádáni, aby poskytli další data pro další neonikotinoidy což nám umožní dále postupovat. Všechny tři látky by měly být dále eh, omezovány, měl by tam být restriktivnější přístup, eh, pouze na, který se týká to toho trvale zelených ploch a momentálně se to konzultuje u nekomisních útvarů. A potom se to dostane do regulačního výboru jako stanovisko. Já se samozřejmě řídím legislativou, dodržujeme a jednáme na základě vědeckých poznatků a tak samozřejmě používáme obezřetnostní princip. A celou situaci bedlivě sledujeme. Dále otázka endokrinních disruptorů, což spadá do stejné oblasti. Ehm, víte, že proběhly diskuze ve vašem výboru které se týkaly našeho návrhu k finálním kritériím a také k výjimkám. Dostali jsme od vás jasné odpovědi, že výbor bude proto, aby došlo k oddělení tedy eh, finálních kritérií a také eh, výjimek, aby šlo o dva samostatné akty. Co jsme udělali, ale potom jsme se dostali do problematické diskuze s členskými státy. Nedaří se nám dosáhnout kvalifikované většiny, když tady máme eh, na jedné straně předpis k finálním kritériím a potom na druhé straně eh, výjimky. Je nám jasné, že nejde čistě o vědecké poznámky, že zatím jsou také politické důvody, politické prostředí. Pokud nedosáhneme stanoviska, nemáme kvalifikovanou většinu, tak se nám nepodaří nějak pokročit. A momentálně je situace taková, že se snažíme o dosažení ehm, kvalifikované většiny. Já jsem si vědom negativní reakce parlamentu vůči tomu určité změny o eh, výjimky u opominutelného rizika, ale my zvažujeme další kroky, budeme vás informovat o tomto záměru. Dále zpráva k označování. 8. března komise přijala zprávu o povinném označování, o seznamu látek, které se týkají obsahu um, alkoholických nápojů. A teď musí tedy o objektivní důvod, který um, musí zdůvodnit stávající výjimku ve prospěch alkoholických nápojů. Ale já bych vám chtěl, kolegové, připomenout, že předchozí návrh komise byl stejný. Ale Evropský parlament a rada v předchozím volebním období rozhodli o tom, že e, umožní výjimku pro alkoholické nápoje. A dnes se opět dostáváme do situace, kdy jsme předložili zprávu a samozřejmě se obrátíme také na průmysl, aby předložili své samoregulační společné vyjádření pozici. Někteří poskytují eh, obsah kalorií, eh, obsah alkoholických nápojů, a některé firmy to neposkytují. Ale jde o to, abychom měli společný eh, přístup přístupu. A pokud tento společný přístup pro nás nebude uspokojivý, tak předložíme nebo začneme pracovat na našem legislativním návrhu. Takže je to věc, kterou určitě máme v plánu. Eh, vitamíny, mm, potravinové doplňky, minerály, obohacené potraviny a tak dále. To je součást eh, legislativy, eh, která prošla Evropským parlamentem. Podle legislativy maximální množství by mělo být Eh, stanoveno na základě vědeckých kritérií, které zohledňují mm, vědecké vyhodnocení eh, agentury EFSA. Použití dalších látek, jako jsou eh, rostliny nebo další doplňky, to je možné regulovat, ale podle vnitrostátních pravidel, protože tady nemáme evropskou harmonizaci. Samozřejmě tato pravidla je nutné notifikovat, musí být oznámena komisi ale um, členské státy nejsou v této oblasti zrovna aktivní. Ale budu velmi rád za spolupráci s vámi. Můžeme eh, pozbuzovat členské státy v tom, aby eh, naplnili svou povinnost a byli v této oblasti aktivnější. Paní Konečná, eh, žloutenka, tuberkulóza, HIV. Já bych chtěl potvrdit, že komise je mm, zavázána k tomu pomoci eh, členským státům ukončit ehm, vlastně tyto nebo pracovat v těchto chorobách. My jsme spoustu setkání, navštívil jsem různé země, hovořili jsme o těchto tématech a je zapotřebí učinit veškeré opatření na úrovni členských států, to víte. Jde o konkrétní eh, zdravotní eh, péči a to je věc, která je v rukách členských států. Členské státy musí zintenzivnit své úsilí, tak aby se dostali k těm nejzranitelnějším eh, osobám. Probíhá celá řada projektů v rámci zdravotních programů, které mají podporovat zejména zranitelné eh, skupiny. ECDC, Evropské monitorovací centrum pro drogové závislosti, identifikovali osvědčené postupy a také nedostatky, a také různé zákroky, různá opatření a my chceme tyto postupy dále šetř, šířit, abychom poskytli členským státům informace, které by mohly použít, aby mohly používat tyto nástroje. Komise bude eh, mobilizovat eh, think tank zaměření na tyto choroby, choroby tak abychom eh, šířili osvědčené postupy, abychom posílili dialog mezi eh, aktéry. Ale role komise je omezená pouze na eh, podporu spolupráce mezi členskými státy. A máme tady různé ústavní asymetrie. Máme tady rozdíly mezi Lisabonskou smlouvou, kde šlo pouze o opatření, které mají roli doplnit spolupráci nebo pozbuzovat členské státy ve spolupráci, aby užívali společné akce a my tyto nástroje používáme a já budu velice rád, když eh, i vy budete tlačit na členské státy v tom, aby řešili tyto otázky. Potom mm, původní, nebo začení původu. Eh, zatím tedy nemáme plánovanou legislativu eh, k tomuto tématu. Čekáme o, na zprávu o provádění označování na konci roku 2018. Vyhodnotíme potom další kroky, protože bez toho, že bychom měli analýzu, tak eh, nemáme šanci se dostat ku předu. Já teď nevím, jestli jsem podařila odpovědět na všechny otázky, ale myslím si, že ano. Thank you very much, Commissioner. Děkuji, pane komisaři. Nyní druhé kolo, kolegové, tady, prosím. Pouze jednu minutu máte a samozřejmě jedno téma, pokud možno. Máme dlouhý seznam a také bychom chtěli si i vyslechnout pana komisaře. První na seznamu paní Grostet. Ano, já se omlouvám, já se pokusím být rychlá. Eh, jako kolega Peter Lieser, tak eh, nařízení o veterinárních léčivech, o tom jste mluvil. Ano, to je skandální, to, co se děje. Máme zde radu, která paralizuje úplně všechno, která jedná, diskutuje, jako kdyby <clears throat> experti byli, mm, vedli nějaké salonní diskuze a tady ta rezistence je skutečně aktuální. Makroby, mm, bakteriální rezistence je alarmující, takže je třeba, abychom eh, věci posunuli vpřed. Harmonizace, technologií v lékařské péči by eh, jste skončili s tím připomínkovým řízením, to by mě zajímalo více informací. Potom pediatrická léčba, léky je třeba, abychom měli výsledky vaší studie. My jsme je čekali na jaro a teď po létě. No já doufám, že nebude se to dále protahovat a chci ještě zmínit otázku rakoviny u dětí a mladistvých. To je třeba řešit zvláštním způsobem a eh, je třeba mít nějaký třeba akční plán, abychom vyřešili nebo abychom řešili tuto problematiku. Stejně jako v minulosti jsme eh, měli, přišli s plánem pro eh, léčbu Alzheimerovy choroby. Děkuji. Pan Partňo, další paní předsedkyně, pane komisaři, velice rychle. Evropská agentura pro léky v Londýně ta by měla být přestěhována do členského státu, nějakého členského státu EU. A před summitem v sobotu, tedy 29. to se věnovalo Brexitu, tak jste požádal, aby se rada požádala o sídle. Víte, kdy bude přijato rozhodnutí radou? A můžete nám říci, co se e, řeklo během rady na téma této, tohoto přestěhování této agentury. A také můžete nám říci, zdali již vás rada požádala a jaká kritéria hodnocení používá Evropská komise, e, pokud jde o tuto volbu, protože zde asi komise bude požádána o technické vyhodnocení různých těch kandidátských zemí. Víte, 19. dubna francouzská vláda i, e, e, i e, deklarovala, že by měla zájem hostit být tuto agenturu pro léky. Já podporuji samozřejmě tuto kandidaturu a chci říct si všem kolegům zde a i vám, Ehm, eh, samozřejmě Lille, město Lille, eh, které bylo vybráno jako ehm, kandidátské město, tak má ekosystém výjimečné kvality a navíc je to blízko Londýnu, takže já myslím, že tato kandidatura určitě by byla zajímavá i pro 900 zaměstnanců této agentury, vzhledem k tomu, že to je tak blízko Londýnu. Thank you very much. Next speaker is Madame Děkuji, paní Gerling. Uh, Děkuji. Hmm, pane komisaři, 11. Hmm, ledna eh, došlo k prezentaci zde v parlamentu, kde se schrnula zpráva od GIC. Eh, eh, týkalo se to těch nikotinoidů. A tady hmm, to rezime, které nám bylo prezentováno, jasně říkalo, že zde neexistují žádné výhody eh, v tomto důsledku, v zákazu, v důsledku zákazu. Takže v žádném případě to asi eh, neoživí, tedy jaksi eh, ten hmyz, který opiluje. A takže Především eh, vím, že jsou dva státy, které již předem zakázaly ty neonikotidy a v podstatě dochází ke stejnému poklesu zdraví v čelstev, eh, stejně jako v těch státech, kde to nezakázali. A bohužel po této prezentaci v lednu, a já mám zde PowerPointovou kopii, tak eh, Eh, jsme nedostali eh, výtisk té zprávy a jak si vypadá to, že ani není snad k dispozici, ani si nestáhnete z JRC, ani nedostanete z EFSI. A já bych se vás chtěla zeptat teď, prosím, kde ji mohu dostat od vás. Mohu ji dostat od vás, byla nám veřejně prezentována a ta zpráva jako taková, jak to vypadá, tedy už byla vyčištěna. I vy jste řekl, že dokonce i e, e, vydáte e, návrh zakázat další nonikotinoidy. a i zákaz těch prvních třech ukazuje, že nevedl k ničemu. Děkuji. Děkuji. Další paní Věrník. Dear komisar, komisar. Pane komisaři, milí kolegové, já mám otázku Eh, to je to nařízení o zdravotnických prostředcích MDR. Eh, v podstatě eh, mm, řeší naše obavy během vyjednávání, se zjistilo, že je třeba zajistit řádnou implementaci tohoto nařízení zdroje, to je zásadní a problematické. To platí i pro další prováděcí akty a delegované akty, které chybí. A některé ty delegované implementované jsou, akty jsou nezbytné k tomu, než předtím ještě než se budou eh, jmenovat ty designované orgány a eh, ten proces jmenování těchto notifikovaných orgánů, eh, jak to vypadá, se potom protáhne a mm, až možná více než rok. A přehodné období je tři roky však, včetně i jmenování notifikovaných orgánů, to do toho spadá, takže jakékoliv spoždění pro eh, výrobce bude problematické. A je třeba tedy uvádět tyto prostředky na trh. Možná eh, byste eh, měli nás informovat o tom, jak komise zajistí řádnou implementaci tak, abychom se vyhnuli nedostatkům eh, a aby tyto, ty, ten, tyto prostředky, zdravotnické prostředky a potažmo léčba byla garantována a eh, dostupná pacientům. Děkuji, pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Ono to není tak dávno. Od té doby, co Evropský parlament eh, přijetím mé zprávy z vlastní iniciativy Eh, pro ochranu králíků v zemědělské výrobě upozornil na to, že eh, chovatele králíků představují velké riziko pro veřejné zdraví, protože používají velice vysoké dávky antibiotik, takzvaná rezervní antibiotika, eh, protože králíci velice často, velice snadno podléhají všelijakým chorobám, kterým jiné zvířecí druhy podléhají daleko méně. Je to tedy otázka užívání antibiotik. Evropský parlament jasně eh, projevil zájem přejít od bateriových klecí k volnému chovu, eh, zajistit lepší podmínky chovu eh, králíků a tím pádem by bylo možné snížit dávky antibiotika. Já bych se vás rád zeptal, zda souhlasíte s názorem své kolegyně komisařky Jourové, která vyjádřila v Evropském parlamentu, že to je záležitost členských států, Eh, kde je hodně králičích farem Francie, Španělsko, Portugalsko a tak dále, aby oni zajišťovali minimální standardy pro králíky prostřednictvím národní legislativy. Já se vás chci zeptat, eh, Jste také toho názoru, že otázka antibiotikální rezistence je záležitost národních členských států, že se to má řešit na národní úrovni? anebo nebo by to mělo být v rukou evropských institucí? Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vás. Paní Rivazi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel. Ano, skutečně my máme velké starosti. V roce 2017 a připomeneme si, že v roce 2014 pořád jsme měli problém s těmi endokrinními disruptory a nepokročili jsme vůbec ani opíť, protože to je blokováno a nemáte kvalifikovanou většinu, ale jsou zde návrhy komise, které také blokují celý systém. Pokud jde o ty glyfosáty. No, tady bych chtěla, abychom také pokročili. A tady vy máte svoji roli přece. Nemůžeme akceptovat, aby nějaká agentura vydala stanovisko, když nebyly mm, publikovány všechny studie. V komise v rámci nové směrnice, třeba o mm, autorském právu, chce open access. A tady také byste měli říci agentuře, tedy EFSA, agentuře EFSA, že pokud není schopna publikovat studie, tak nemůžete vzít do úvahy její stanovisko a tím třeba tak je donutíte, aby zveřejňovala ty zprávy nadnárodních společností a potom ty nanočástice v potravinách. Vy jste hovořil o bezpečnosti potravin. A jak je to možné, že nevládní organizace nalezly nanočástice eh, titanu eh, eh, v ve, ve švíkačkách, bombónech a podobně, ale informace pro spotřebitele. A tady máme nařízení, které eh, nutí k tomu to tam uvádět na etiketě a tam to vůbec se neuvádí. Takže já se ptám, nebo chci, aby komise intervenovala, aby členské státy to zavedly obligatorně. A k čemu to je tedy mít mm, e, bombóny, kam se dá titan dovnitř a mm, studie nám říkají, že to působí na střeva. A poslední věc, která se dotýká mm, žen. My jsme skandál ve Francii s e, těmi e, tampony a tam se nachází pesticidy, dioxin a tak dále. A když já jsem eh, se ptala komise, tak nám komise řekla, že průmysl není povinen tam uvádět ingredience. Do, eh, takže bych ráda, abyste intervenovali i zde. Děkuji. Ano, dobře. Takže já jsem řekla, neprosím, ne více témat a jenom jedna minuta. Paní McGuinness. Chairman, thank you very much. I will try and Paní předsedající, díky, já se pokusím o konkrétnost. Ráda bych eh, požádala všechny, abychom používali výrazivo tak, jak se má používat. Já tady slýchám výraz pesticidy, eh, když vlastně i pan komisař mluví o herbicidech. Glyfosát je herbicid, ne pesticid. Já nejsem vědkyně, ale myslím si, že bychom měli velice opatrně eh, používat slova, která mohou zažehnout konflikt. Glyfosát zabíjí plevel. Eh, v tom kontextu beru na vědomí váš komentář o veřejné mínění. Já mám eh, názory k různým eh, věcem, ale často nemám vědecké poznatky, abych to jaksi podložila. Jakou váhu tady přikladáte názorům versus vědcům, odborníkům, kteří čtou a analyzují studie? Doufám, že zvažujete hlavně to, protože veřejné mínění je pomíjivé, je takové marnivé potřebujeme hlavně znalosti. Co se týká medicínské agentury, lokalita je důležitá, ale ještě důležitější je, aby po Brexitu tato agentura nadále pracovala jménem našich občanů. A já vím, že se zmiňuje Lille, ale Dublin také není ošklivé město. Děkuji. Děkuji, paní Borzán. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, díky, že jste přišel. Já jsem kontaktní osoba pro eh, agenturu pro léčiva v našem výboru a ráda bych se tak zeptala na otázku jejího přestěhování, podobně jako kolega Žil Parňo. Jde mi také o ty eh, diskuse minulý víkend na summitu lídru e EU. Ráda bych dodala ještě otázku k věci pronájmu budovy Canary Wharf. Bude to součástí legislativy o Brexitu? Máte na to k tomu nějaké informace? A ta agentura bude potřebovat také další peněžní a logistické prostředky, aby se přestěhovala a mohla vykonávat bez přerušení svou funkci. Hodlá komise tyto výjimečné náklady v příštím rozpočtu nějak zohlednit? Děkuji. Pan Demesmaker. Děkuji, pane komisaři. Já mám úplně jinou otázku. A to se týká umělých trávníků. Jedna nizozemská reportáž hovoří o údajných eh, zdravotních rizicích umělých trávníků. To máme i u nás ve Vlámsku Údajně se do toho dávají granuláty SPR, to znamená takové granulky gumy ze starých pneumatik. A tento granulát je údajně karcinogenní. A, tím pár, a, a tyto látky se z toho umělého trávníku mohou prý uvolnit. V odpovědi na mou písemnou otázku uvedla komise, že by měla být zadána studie agentuře ECHA zda by komise měla zavést nějaká speciální opatření k omezení eh, těchto, těchto výrobků. Ta studie byla zveřejněna, všeobecný přístup byl takový, že není žádný důvod k panice, ale eh, já bych rád, aby komise dodržovala eh, normy REACH. Má otázka je, zda komise vyzve ECHA, aby se přidržela tedy norem REACH. Nebo jinak, jak hodláte reagovat na ty nejnovější informace na tomto? Děkuji, paní Zomr. Děkuji. Pane komisaři, já si u vás chci trošku postěžovat na nečinnost, co se týká prosazování nařízení o informacích o potravinách. Já jsem vás písemně žádala, abyste nějakým návrhem definoval, co to jsou veganské a vegetariánské potraviny, aby bylo eh, možné ujistit eh, spotřebitele při volbě potravin. Eh, musíme dodržovat lhůty. Řekl jste, že musíme nejprve dodržovat lhůty z té původní legislativy. Vy jste uvedl, Eh, jeden příklad, eh, to byla konkrétně lhůta, která vypršela před dvěma a čtvrt lety. Eh, šlo mimo jiné také o to označování alkoholových nápojů, tedy o dva a kus roku později. Přičemž ten návrh pro alkoholické nápoje, no povídejte, já jsem pro seberegulaci a občas musíme sektorům pomoci nějakými směrnicemi. Já si nedovedu představit, že nějaké mikropodniky v oblasti výroby alkoholu se zkrátka smíří s tím, že celý eh, alkoholový sektor, to znamená pivo, víno a, veškeré, a veškeré, veškerý tvrdý alkohol do jednoho roka tyto, tyto požadavky splní. A pak ještě jedna věc, co se týká definice velikostí porcí, to je nutně důležité. Ty definice chybí. Eh, komise, eh, to, že komise nic nedělá, vede k tomu, že pět velkých potravinářských koncernů zavádí nebo si vymýšlí vlastní systém, Eh, na základě jakýchsi velikostí porcí, které si ale také sami vymysleli, což je jednoznačně krok směrem k matení spotřebitele, takže prosím, začněte něco dělat. Děkuji. Paní Cabezon Ruiz. <clears throat> Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, navážu na poslední příspěvek, téma bezpečnosti potravin a označování. Já myslím, že tady eh, ta příloha je nedostačující, jak se ukázalo, i třeba to dokládá to téma té škodlivé publicity a podobně. Informovanost spotřebitele je důležitá a tyto Informace jsou důležité především pro ty zranitelné kategorie, kde ty přísady, ingredience eh, nedostačují a většinou ti lidé kupují ty nejlevnější potraviny, takže je třeba tam uvádět vyživovat výživné hodnoty. Teď eh, téma eh, Evropské agentury pro léky, takže jaký dopad by Eh, eh, mohlo být to rozhodnutí o jejím osudu. Já si myslím, že my eh, bychom měli především mm, mm, zajistit na to, aby tato agentura mohla fungovat celá nezávisle, protože je celá zásadní pro léky. A dále makrobakteriální rezistence. Ano, to já se ptám, mě to nebylo jasné, co komise s tím dělá. So, thank you very much. I think, uh, uh this... Děkuji. Tím jsme vyčerpali druhé kolo řečníků. No počkejte, já jsem měla seznam. A upřímně už nemáme čas na další intervence. Já se omlouvám, paní Scharpěrek, ale nejste na seznamu. A já jsem řekla dosti jasně, že vás bylo moc. Ne nemáme čas. Nemáme čas. Možná jste na seznamu, ale ten seznam byl moc dlouhý. To jsem řekla poměrně jasně. Omlouvám se, že vám to nebylo sděleno. Pane komisaři, teď máte slovo vy. Děkuji. Rád bych začal otázkami paní Grostet ohledně veterinární medicíny. Souhlasím s vámi, je to velké zklamání, ale jak víte, ten, ta složka veterinární medicíny je velice technická a není to jenom technická záležitost. Z mého hlediska ty věci chceme řešit co nejtransparentněji, protože v některých státech, jak víte, Veterináři mají právo předepisovat eh, léky, ale mohou případně také prodávat antibiotika a případně mohou prodávat pouze registrovaná antibiotika. Eh, samozřejmě chceme redukovat všeobecně používání antibiotik. Eh, hovoříme-li o hodnocení zdravotních technologií, první analýza těch poznatků z veřejné konzultace je to, Eh, že vlastně ta celá situace vypadá poměrně pozitivně aktuálně. Velká většina eh, aktérů podporuje posílenou spolupráci v oblasti hodnocení zdravotních technologií po roce 2020. A já vím, že některé členské státy, členské státy mají jiné stanovisko eh, aktuálně mám možnost cestovat mezi jednotlivými státy a diskutovat s ministry o jejich zemském přístupu, ale uvidíme. Budeme pokračovat se studií dopadu a pak uvidíme, jaký rámec je prospěšnější pro všechny, protože potřebujeme široký konsenzus, ale z, ze strany veřejné konzultace je to poměrně povzbudivé. Plně sdílím váš zájem učinit více eh, léčiv dostupných pro děti. To. My aktuálně připravujeme druhou zprávu ohledně eh, nařízení o pediatrické medicíně. Probíhá veřejná konzultace, eh, začala letos v únoru a komise teď musí analyzovat data, pak se píše závěry a tu zprávu chceme přijmout do konce tohoto roku. A teprve poté zveřejníme souhrn výsledků eh, veřejné konzultace. Samozřejmě ty věci budeme řešit veřejně, protože potřebujeme spolupráci. A eh, na stejné linii já jsem zapomněl eh, na otázku Pavla Poce ohledně rakoviny slinivky. To je separátní téma. Budeme ho diskutovat detailně. je to velice konkrétní otázka. A e, druhá otázka, žil Parňo, se týkala no, té další věci. Jak víte, komise zpracovává objektivní kritéria, veškeré technické záležitosti. Aktuálně Jean-Claude Juncker, předseda komise, diskutuje s Donaldem Tuskem a rozhodli se, že eh, proberou tyto otázky na úrovni rady v červnu. V červnu rozhodnou. Ale prosím, neptejte se nás na konkrétní města, konkrétní země, protože nejde, to není na nás. Je to v rukou rady. Já velice dobře vím, že máme nějakých sedm nebo až jedenáct členských států, které mezi sebou bojují, to je v pořádku, protože v první řadě je potřeba pochopit, že musíme mít nějaký realistický časový rámec, je potřeba řídit se našimi vlastními závazky. Ne, ne, ne, ne, tady jde o kritéria jde o ochranu bezpečnosti pacientů, jde o zaručení kontinuity práce, ale jde samozřejmě také o tom, aby vypočítala veškeré konsekvence. Šlo o finanční zdroje a to je všechno na radě. Musí rozhodnout rada, to dobře víme. Pouze po nějakém rozhodnutí začnou vypočítávat ty technické věci, finanční věci a tak dále. A teprve potom nám představí závěr. Nicméně komise je neutrální. Když už mluvíme o, eh, otázk, o všech otázkách o té agentuře pro léčiva, eh, já bych rád řekl, že jde o jednak tedy o vyjednávání o Brexitu, ale také jde o domácí otázky. Paní Gerling se zeptala na eh, zprávu JRC. Já jsem byl minulý týden v Sevilji, měl jsem příležitost o těch věcech diskutovat a rád bych upozornil na to, že ty otázky eh, nebyly proti závěrům EFSA. Oni začali diskutovat o možnostech, jak to bude dopadat v budoucnosti na eh, různé možnosti v, jaksi v ekonomice a jak se budou zemědělci chovat. A eh, já bych rád požádal JRC o více informací, ale já vím, že ta zpráva bude eh, zveřejněna, až bude připravena a zatím není připravena. Nejde o vědecké studie o včelách. Jde o změny eh, na straně zemědělců. Eh, věda říká jasně, že neonikotinoidy jsou smrtelné pro včelstva. Eh, já se budu vědou řídit a budu včely chránit. Samozřejmě musíme také řešit otázky, eh, jako například jak nahradit herbicidy a pesticidy. Eh, ochrannými opatřeními pro rostliny, která nebudou tak toxická pro včely. Kolega Ek se ptal na ochranu králíků. Veškeré eh, chované druhy jsou chráněny příslušnou směrnicí Evropské komise. Je potřeba zajistit, že zvířatům není páchána zbytečná bolest, utrpení nebo zranění. Eh, když zvážíme, že králíky produkuje velice málo členských států, tak eh, je otázka, které členské státy jsou nejlepší pro jednání v této oblasti. Nicméně my jsme připraveni posílit ochranu králíků v rámci této platformy a rozhodli jsme se také představit příslušný audit a zhodnotit situaci přímo v terénu na farmách, požádáme naše služby, aby nás informovali po té, co ten audit doběhne. Nicméně tato platforma je vhodný, vhodný prostředek, jak o tom diskutovat a požádáme o její další podporu, abychom mohli dále diskutovat. Paní Věrnik se ptala na eh, zdravotnické prostředky, jak víte. To spadá do odpovědnosti eh, mé kolegyně Benkovské. Jak jsem řekl na plenárce 4. dubna, jsem přesvědčen, že přijetí eh, nařízení o zdravotnických prostředcích a in vitro diagnostice představuje zásadní eh, výdobytek pro nás, pro všechny. A souhlasím s vámi, že přijetí těchto dvou komplexních textů je pouze začátek velice dlouhého složitého procesu. Jsem si jist, že za podpory Evropského parlamentu, národních orgánů, pacientů, zdravotních odborníků a operátorů se nám podaří tyto výzvy implementace té nové legislativy překonat a to úspěšně a včasně. E, velice úzce spolupracuji s paní Běnkovskou a mé služby také. A uvidíme, jak to naplánovat, jak se řídit závazky, abychom je včas splnili. Paní Rivazí se ptala na nanočástice a na novou legislativu o potravinách. My pracujeme na aktu v přenesené pravomoci, aby tyto informace byly spotřebitelům k dispozici. Paní Zomr se ptala na eh, evaluaci refit ohledně nutričních a zdravotních hodnot. Eh, je to součástí naší agendy pro lepší regulaci. Pracujeme na re, evaluaci refitu. Jde nám o nutriční profily a o tvrzení na, potra- na obalech potravin výsledky čekáme v roce 2018. Zatím je moc brzy na jakákoliv eh, na, jakákoliv, na jakékoliv předpoklady nebo, nebo předjímání situaci. Samozřejmě víte, že vegetariáni si dělají velké starosti o celou tuto věc, ale věřte mi, jsme na cestě, jak tuto práci v rámci refitu a jeho reevaluace co do nutričních hodnot a tvrzení finalizovat. No a pan Demesmacher se ptal na REACH. REACH se týká životního prostředí. Eh, je to v rámci působnosti mého kolegy Vela. Vela Veli. Takže prosím, obraťte se na něj, já vám na to reagovat nemohu. No, já si myslím, že jsem to schrnul poměrně dobře. A ne, pozor, ještě s paní McGuinness souhlasím, když užíváme slovo pesticid, tak musíme mít na mysli pesticid a musíme mluvit o herbicidech, biocidech, fungicidech a dalších cidech, když o nich mluvíme že obecně vzato jsou to naprosto různé chemikálie a e, mají různé e, cíle, některé e, likvidují plevely, jiné likvidují škůdce ale eh, ptáte-li se mě na veřejné mínění versus věda, no tak ano, to není tak proti sobě, ale je zde určitý konflikt mezi vědou a veřejným míněním a ten konflikt je tak starý jako celé dějiny lidstva. Vzpomeňte na Galilea. Galileo se rozhodl, sorry, Země obíhá kolem slunce, tehdy veřejné mínění bylo proti. To samé Koperník museli postupovat velice opatrně, protože veřejné mínění tehdy bylo poměrně nebezpečnou věcí. V dnešní době bych rád řekl, fajn, uděláme, co je v našich silách, abychom podpořili vědce v tom, aby byli otevření a aby mluvili nahlas a aby promlouvali k naší společnosti, protože pokud nebudeme věřit vědcům, tak není šance dosáhnout systematické bezpečnosti potravin. Vůbec žádná. Pokud nebudeme věřit vědě, není šance chránit naše děti před smrtí, eh, protože třeba nebudou očkované. Opět, to je ten samý problém. Veřejné mínění. Někdo někde vydá nějakou e, zprávu o tom, že e, očkování vyvolává autismus a za pár dní o tom mluví všichni. To samé s glyfosátem. Já čtu spoustu různých studií, je mi to líto, ale mnohé z nich vůbec není založeno na vědeckých poznacích. Nicméně já to chci po mé službě, aby to analyzovala, protože musí probíhat veřejná debata. Někteří se mě ptají na nové chovné techniky. My jsme připraveni v září uspořádat velkou konferenci tady v Bruselu kam pozveme všechny zúčastněné strany, aby se diskutovalo o nových chovných technikách, otázkách eh, co, do co největších podrobností. Aktuálně jsme vydali své, eh, svou vědeckou poradenskou skupinu, která vydala zprávu o nových chovných technikách. To je velice důležité tyto zprávy číst. Ukazuje to, jak se věda vyvíjí a jak se posunula oproti době před 20 lety. Před 20 lety bylo chápání GMO úplně jiné, než jaké je dnes. Takže teď je ta správná chvíle zvyšovat veřejné povědomí a diskutovat o těchto věcech. Já bych rád prosazoval jak si spíše ten vědecký přístup. To mám ze své profese. Já prostě nemůžu vědě nevěřit. Pane komisaři, ještě dodatečná otázka, byste mi neodpověděl. Já jsem se vás ptala, proč implementace eh, toho nařízeního, eh, nařízení o eh, nutričních hodnotách zkrátka neprobíhá i s několika letým spožděním, když jsme stanovovali v tom samém nařízení lhuty. A Eh, říká se, že to je proto, že se nejdřív musí zpracovat to, na co má komise lhůtu, eh, a tvrdí se, že no, teď se nemůžeme zabývat nic jiným, ničím jiným. Takže to je skutečně eh, špatná implementace, vede to k matení, vede to k oklamávání spotřebitelů. No. Ne, že bych vás nepochopil ale já měl pocit, že jste se ptala na, eh, implementační, na, na implementační akty týkající se toho nařízení. Ano, ano, protože tam ta spoždění jsou. Podívejte, já to zkontroluji a eh, pošlu vám nějakou reakci. Nejprve si to chci ověřit, jak na tom dnes konkrétně jsme. Vím, že tam máme spoždění, ale ono to je hodně časově náročné. Nemáme bohužel dost prostředků, ale já vám slibuji, že to zkontroluji a budu vás informovat. Takže pokud, pokud totiž vím, jde o ty prováděcí akty. Ano. Tak jo, děkujeme vám, pane komisaři, za váš čas, za to, že jste mezi nás přišel. Díky všem kolegům za účast v debatě. Takže se uvidíme příště, mějte se moc hezky.